Eh, dat v kontextu voleb do Evropského parlamentu. Bude také přeložen a bod 17 eh, přeložíme na příští zasedání, pokud nemáte žádné námitky. Jinak tedy tento program považuji za schválený. Tlumočení je k dispozici ve všech jazycích. Pak tu mám také oznámení k prováděcím aktům a tak tomu přenesené pravomoci. Já to rychle přečtu. Sekretariát RIB rozdistribuoval návrh nařízení 2016-679 a v něm obsažené návrhy na použití aktů přenesené pravomoci. Tento materiál připravil sekretariát komise se záměrem a zahájit neformální debatu, která by měla a být eh, tedy pak oficiálně přednesena 16. Eh, prosince a vy máte čas na předkládání pozměňovacích návrhů do 23. listopadu a bude se tedy elektronicky hlasovat v 9.15 zítra, takže nezapomeňte hlasovací karty. Někteří jsou ještě na cestě, někteří tedy členové, kteří měli projednávat příští bod, no to je typické, máme pondělí, ale myslím, že stejně můžeme začít. Děkuji členům, kteří se dostavili včas. Takže kolegové bod 3 je mi potěšením tady představit další díl eh, evropského slyšení za účastě mladých lidí. Dnes je to i eh, webstreamováno, takže máme širší publikum. A vy to tedy také můžete sledovat na všech dostupných kanálech sociálních médií. A nyní tedy chci přivítat naše eh, mladé zástupce včetně tedy té delegace z ekonomické školy, která sedí tam vzadu. Já vím, že tedy mávat se asi nemá, ale měla jsem chuť vám prostě zamávat. Takže vítejte. Můžete se účastnit eh, debaty eh, prostřednictvím sociálních médií. A na obrazovce máte tedy ten příslušný hashtag. Někteří z vás asi vědí, eh, že evropské setkání mladých proběhlo 1. a 2. června. Účastnilo se 9 tisíc mladých Evropanů se záměrem tedy debatovat o nejrůznějších tématech. Sešli jsme se před parlamentem ve Štrasburku, bylo to skutečně obrovské setkání a dnes vlastně navazujeme eh, na tento úspěch se záměrem zajistit, že tedy vlastně toto červnové setkání přinese konkrétní výsledky. Evropský parlament reagoval na některá doporučení a to je tedy druhé ze celkem sedmi slyšení, která byla naplánována. rok 2018. V rámci těchto slyšení mají mladí lidé příležitost k tomu, aby ovlivnili program našich aktivit. To znamená, že dnes budeme debatovat tedy v tom formátu politiky a mandátu LIBE. a budeme se snažit formulovat politickou odezvu. Máme tu dnes jen velmi málo poslanců zatím, ale musím říct, že té přípravy se účastnili aktivně a doufám, že se také v průběhu odpoledne dostaví. Dnes tu máme tedy tři zástupce mladých A tentokrát tedy, to jsou taková zvláštní slova v angličtině, tedy po našich mladých budeme chtít, aby generovali nápady a naše poslanci by se měli snažit je zpracovat, což je takové zvláštní. Takže zástupci um, evropských mladých, uh, každý odprezentují dva nápady a poslanci pokud tedy nebudou totálně vyčerpáni cestou. Já musím vysvětlit mladým lidem, jaké to je, tedy neustále cestovat mezi našimi domovy a, a Bruselem. Čili pokud poslanci nebudou příliš vyčerpáni ze svých cest, budou mít příležitost zareagovat na vámi předložené nápady. Takže slyšení, jak to bude probíhat? budeme probírat velice důležité kompetence našeho výboru a tím je migrace, především problematika dětí bez doprovodu a toho, co pro ně mohou udělat organizace občanské společnosti, jak je podpořit. A za druhé budeme hovořit o prevenci radikalizace. Pojďme tedy k těm třem a řečníkům. Je mi velkým potěšením eh, tady s vámi zasedat. Vítám tady pana Lukáše Feuchtera, Rachel Antonio Giafáňa a Simonu, Simona Cabreru Ebrse. Takže my vás tady všechny vítáme. Začneme se věnovat prvnímu tématu migrace Zaměříme se také na problematiku tedy těch eh, mladých lidí bez do, a dětí bez doprovodu. První se tedy vyjádří Rachel a představí nám tedy vlastně eh, dva nápady, pokud jde o vzdělávání a výuku těchto dětí a mladistvých bez migrantů bez doprovodu. Děkuji. V roce 2018 od začátku ledna do konce března dorazilo, dorazili do Evropy tisíce nedoprovázených mladých migrantů. Potřebují mít možnost zapojit se aktivně do občanské společnosti. Takže za prvé já bych navrhla, aby um, děti a mladiství bez doprovodu měli nárok na stipendium, tak aby mohli okamžitě navštěvovat v Evropě školy a aby tedy eh, žádost o takové stipendium byla eh, vyřízena co nejrychleji a hladce. Za tímto účelem by měl být vytvořen zvláštní fond. Totež by se mělo týkat tedy jak dětí, tak mladistvých. Tady je také třeba, aby tedy eh, veškeré papírování proběhlo daleko rychleji, aby tyto osoby byly efektivně účinně a brzy chráněny a aby nemuseli tedy neko- čekat v takovém váku na tom, až obdrží oficiální povolení. Také to umožní tedy jednak provést vyhodnocení těchto žadatelů, a to včetně jejich již nabitých potenciálních kvalifikací a díky tomu mladí migranti budou mít větší příležitost zapojit se do studia. Tato iniciativa by měla být na evropské úrovni, všechny členské státy by eh, se jí měly účastnit automaticky, tak, aby tedy mm, děti a mladiství z řad migrantů měli okamžitě přístup do škol, včetně univerzit. A abychom tedy zabránili diskriminaci. To by, myslím, mohlo být dlouhodobé hlediska přínosné pro všechny, jak řekla Michelle Obama. Děti ve školách přispívají k růstu hrubého domácího produktu. A když otevřeme dveře evropských škol a univerzit mladým a mladistvím a dětem bez doprovodu, jistě to přispěje k zvýšení kvality vzdělávání ve všech členských státech a umožní to spolupráci, virtuální spolupráci mezi školami, univerzitami v Evropě a ve třetích zemích a umožní to migrantům, aby začali studovat v zahraničí způsobem, který je eh, z legálního pohledu bezpečný. Za druhé, Děti mají právo na to nejenom se učit, ale také si hrát. A já, jakožto studentka práva, věřím tomu, že je to jedno ze základních dětských práv, na které děti mají tedy nárok, včetně mladých uprchlíků. Proto je nutné tam, kde je to možné, hledat eh, tedy svěřence, kteří by se starali o tyto děti a mladistvé bez doprovodu, aby to měli možnost e, zažít řádný život a nebyli nuceni žít v ústavech mezi svými vrstevníky. E, tato péče může být nejenom prvním krokem k adopci takového nedoprovázaného dítěte, ale pomůže to i v péči o rodiny obecně. A pokud bychom zavedli takovýto postup na evropské úrovni, bylo by to zase pozitivní pro obě strany, protože rodiče, kteří budou zapojeni do tohoto programu budou mít volné ruce k tomu, aby si hledali práci, ubytování a tak dále, protože budou vidět, že jejich děti jsou v bezpečných rukou. Na druhé straně celá řada evropských rodin eh, hledá vlastně komu pomoci a proto by mohli eh, významně přispět k úspěchu tohoto schématu. Opět by měl být vytvořen Evropský fond, který by pomáhal tom, tomuto typu péče jsme také přesvědčeni, že tedy vlastně celý ten postup by se ukázal být daleko lacnější, než eh, když jsou eh, migranti a jejich děti eh, zavíráni do ústavů a oprchlických táborů. Také bychom dali tedy těm mladistvím a dětem z řad migrantů možnost rozvíjet svůj potenciál a rozvíjet své skutečné potřeby a dovednosti. Děkuji. Děkuji, děkuji. Eh, Rachel, můžete pochopitelně tleskat, ale moc lidí tady není, takže asi to nebude moc slyšet. Takže děkuji, děkuji Rachel za to, že se nám vysvětlila tak eh, jasně a přesně, o, o co vám jde. Teď dovolte, abych eh, požádal Lukase Feuchtera, aby pohovořil na téma evropského pobytu v případě migrantů, kteří eh, k tomu mají příslušnou kvalifikaci. Vážení eh, poslanci, jsme velice rádi, že jste nás pozvali mezi sebou. Eh, budu hovořit tedy o možnosti získání pobytu, trvalého pobytu pro kvalifikované migranty Ono to vlastně vychází ze směrnice o modré kartě, ale Evropská komise již se pokusila reformovat tuto směrnici již v roce 2016, ale e, e, nebylo to přijato, protože hlavní argument proti této reformě byl takový, že migrace by měla být v rukou jednotlivých členských států, s čímž já souhlasím, ale přesto si myslím, že existuje jedna skupina, která v důsledku této směrnice trpí nejvíce a to jsou mladí lidé, mladí lidé, kteří přicházejí z celého světa, kteří studovali a kteří získali také diplomy v evropských zemích, protože článek 3 říká, 5.3 říká, že eh, eh, musíte mít jeden a půlkrát vyšší hrubý průměrný roční příjem Eh, například eh, ve, eh, v Rakousku by to znamenalo, teda znamenalo v roce 2016 31 tisíc eura. Já budu absolventem právnické fakulty příští rok a nedovedu si představit, že bych dosáhl tohoto průměrného platu 31 tisíc euro. Takže já navrhuji, aby tento článek 5.3 byl změněn tak, aby se týkal eh, lidí, kteří studují a získávají eh, vysokoškolský diplom zde v Evropě, protože si myslím, že nemá ekonomický smysl, abychom vzdělávali tyto lidi a když potom jsou připraveni k tomu, aby přispěli eh, k blahobytu evropské společnosti, tak vlastně je vyháníme a nemohou začít pracovat. Takže právě tito lidé by měli získat možnost zúčastnit se práce zde v Evropské unii. Byla by to skutečně velice efektivní. To je velice zajímavé, také to souvisí s migrací pochopitelně. To jsou tedy ty eh, dvě zajímavé prezentace na úvod. Eh, které se týkají dvou oblastí naší legislativní práce. Eh, já eh, vím, že oba ti dva poslanci, kteří by měli na to reagovat, přišli trošku později. Dívám se tedy na Anu Marie, jestli už je připravena, jestli již může reagovat. Dobrá, takže eh, nejprve poprosím Anu Marie, aby eh, reagovala a potom Bodo Villero. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já se velice omlouvám, já jsem nechtěla přijít pozdě, bohužel eh, bylo opožděné mé letadlo. Eh, chtěla bych pozdravit všechny ty mladé lidi, kteří k nám přišli. Je pro nás velkou radostí, eh, že můžeme na to výboru přivítat tyto mladé lidi. Velice ráda si, jsem si vyslechla vaše prezentace, ráda na ně teď budu reagovat. Moje spolu předsedajícím, ano, eh, říkala, že v podstatě je potřeba právě děti a mladé lidi dostat do eh, středu našeho zájmu. Eh, je potřeba si uvědomit, že dítě je pochopitelně v první řadě dítě a bez ohledu na to, odkud přichází, vždy musíme vycházet z principu toho nejlepšího zájmu pro toto dítě. Myslím si, že díky mým kolegům v Evropském parlamentu jsme skutečně byli schopni získat velkou eh, eh, většinu lidí, kteří právě vycházejí z této potřeby vycházet eh, ze zájmu dítěte a projevuje se to i v některých legislativních aktech, které přijali Eh, které jsme přijali v parlamentu. Bohužel to trošku zamrzlo eh, v radě, ale co se týče parlamentu, tady skutečně bych chtěla poděkovat všem těm kolegům, kteří se těmto otázkám věnovali. Myslím si, že skutečně jde o to, aby dítě, respektive všechny děti, které eh, nemají žádný doprovod, že všechny tyto děti by měly mít okamžitý přístup do školy. Evropa by měla znamenat bezpečí pro tyto děti a právě přístup do školy zajišťuje nejlepší integraci, jaká je možná. E, dále je potřeba také si uvědomit, že to souvisí s tím, že můžeme těmto dětem přinášet své hodnoty a dát jim šanci žít úspěšně v Evropě v budoucnosti. E, co se týče těch pečovatelských rodin, e, to je pochopitelně také součást toho balíčku o azylu. Kromě toho také eh, hovoříme o právu eh, hráci, snažíme se eh, dosáhnout toho, aby skutečně se vycházeli z toho, že dítě je dítě a má právo na to, aby žilo jako dítě, čili musí mít i možnost si hrát. Dále jsme se soustředíme také na otázku ochrany dětí z pohledu fyzické integrity. Pochopitelně se snaží zabránit genitální mu, mu, Eh, mladých dětí a dát, mladých dívek a dát jim eh, rovné příležitosti, jaké mají eh, muži. Lukas hovořil o té reformě směrnice o modré kartě. Společně s Cecílí jsme již prosadili legislativu týkající se občanů třetích států a jejich práva a vzdělání a tak dále. Jinými slovy, je to ten rychlý postup, který umožňuje studovat v Evropě, ale také mít možnost eh, uchovat talent těchto lidí v Evropě, protože velice často tito lidé často vystudují v Evropě a pak odejdou do eh, Spojených států. Jde nám skutečně o to, abychom udrželi tento talent v Evropě, jestli musíme vyhrát ten bo- eh, globální boj o e, talent. E, Eh, a snažíme se skutečně reformovat tu eh, směrnici o modré kartě. Kromě toho jsme hlasovali i o tom, že děti by neměly být zadržovány, eh, protože mají tady ten status migrantů, měly by mít rovné postavení tak podobně, jakém, jakým se těší evropské děti. Pane předsedo, děkuji vám za možnost se vyjádřit k této věci. Děkuji, Anne Maria. Bohužel musíme dodržovat čas, protože eh, jinak bychom eh, neměli čas později. Takže kolegové, všichni máte jenom dvě minuty. Juraj Kanga, máte také dvě minuty. Děkuji, Claude. Já bych eh, chtěla poděkovat řečníkům za to, co zde přednesli. Myslím si, že ty otázky, také ty návrhy, které zde předložili, eh, by eh, že by měla být věnována pozornost. Měli bychom skutečně velice pozorně eh, poslouchat to, to co tito lidé říkají. Eh, začnu tou otázkou těch dětí, kteří přichází do, bez doprovodu rodičů. Myslím si, že je potřeba eh, zde na půdě parlamentu. Pokaždé, když jsme předložili nějaké usnesení, které s tím souvisí, eh, vždy jsme do toho zahrnuli právě tuto otázku, protože si myslíme, že to je otázka, která souvisí s mnoha jinými tématy. Poslouchala jsem to, co říkala paní Gian Fania která hovořila o těchto eh, dětech nezletilých. Eh, Jestli znáte Samplerův zákon, eh, tam je mnoho věcí za také eh, uvedeno eh, italské právo. Zdá se, že zajišťuje eh, velice konkrétní přijetí těchto mladých lidí a myslím si, že až se budeme věnovat těmto otázkám, budeme to muset mít na paměť. Otázka vzdělávání, otázka toho, jestli těto lidé by měli mít také asistenta, nebo poručníka. To jsou všechno věci, které se týkají nejen těch nezletilých, ale také dospělých. To jsou všechno eh, věci, které souvisejí také právě s přijímáním těchto nezletilých. Co se týče eh, směrnice o modré kartě, eh, Tady je důležitá přenositelnost práva. Nikdo pochopitelně práva svá nezanechává v zemi, odkud přišel. Čili právě tato přenositelnost práv souvisí také s mobilitou souvisí to s tím, že lidé se stěhují z místa na místo, takže já si myslím, eh, že ten návrh, který jste se je skutečně velice zajímavý, protože by to také pod, pod, posílilo celou tu myšlenku evropského občanství. A teď Bodil Valero. <clears throat> Já děkuji. Já bych chtěla eh, na úvod říct, že mě se ty myšlenky velice líbí a já bych hlasovala eh, pro všechno to, co jste předložili. Myslím si, eh, že to, co jste zmínila, to se týká toho stipendia, to je velice dobrý nápad. To by mělo být eh, v podstatě povinné pro všechny země, Při v současné době jsme v situaci, kdy některé eh, země přijímají eh, většinu těchto dětí bez doprovodu rodičů. Některé země naopak žádné nepřijímají. Například eh, afgánští hoši a děvčata, kteří přicházejí do Švédska, ti se integrují velice rychle, velice rychle se naučí švédsky. A a pochopitelně je důležité, aby měli možnost pokračovat eh, ve studiu i poté, co dosáhnou plnoletosti, to znamená, kdy jim 18. A tohoto bylo, bylo skutečně velice dobré, protože my potřebujeme všechny ty lidi, kteří přicházejí do Evropy. Oni potřebují vzdělání a pokud eh, zůstanou v Evropě, ale potřebují vzdělání i ti, kteří se rozhodnou vrátit do svých zemí. <clears throat> Otázka Eh, eh, práva dětí na možnost si hrát, to je velice důležité, ale myslím si, že pro ty děti je vůbec nejdůležitější, aby měli své vlastní rodiče, abychom umožnili těmto rodičům se k dětem eh, připojit co nejdříve. Já, když jsem začala pracovat nejdříve jako tlumočnice a potom jako pracovnice v této oblasti v 90. letech, v té době bylo daleko snazší přijet do Švédska, dokonce i pro prarodiče. Dokonce jako dospělý člověk v té době mohl pozvat eh, své rodiče do Švédska. V té době to možné bylo, teď to možné už není. Proto si myslím, že je velice důležité, aby tyto děti pokud možno mohli být se svou vlastní rodinou. Co se týče té eh, modré karty, my jsme s tou modrou kartou eh, pracovali celou řadu eh, let. Dostalo se to do rady a dokonce tady máme i zpravodajku. Eh, této složky. Já jsem se v tomto kontextu eh, pokoušela prodat, eh, abych tak řekla, jakýsi švédský nápad, protože jsme to měli také v naší legislativě, kterou jsme jaksi rozšířili a to se týká migrace, jak vysoce kvalifikovanou, tak i těch méně kvalifikovaných lidí, protože potřebujeme jak vysoce kvalifikované pracovníky, tak i ty méně kvalifikované. Eh, tito lidé dostávají plat, který v daném eh, konkrétním sektoru prosadili například odbory, takže ti lidé mají přímo eh, nárok na tento plat, tak jak byl dojednán. Ale zatím se mi nepodařilo tento švédský nápad prosadit i zde v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji, Bodo. Teď tedy poprosím Lukase a Rachel, aby reagovali na to, co zde zaznělo. Děkuji, děkuji, vážení poslanci a poslankyně, za vaše reakce. Já začnu eh, na konci, budu reagovat na to, eh, co řekla paní poslankyně Valero. Eh, velice vám děkuji za to, co jste řekla. Já pracuji jako tlumočnice právě v oblasti migrace a také jsem právnička. Myslím si, že v zákonech to máme formulováno velice dobře. E, e, také poslankyně King, obě jsme Italky a e, vlastně to, co je v, našem zákon, v našich zákonech, je do určité míry reakcí na to, co E, já jsem tady říkala na té nadnárodní úrovni. Já bych chtěla zdůraznit to, že de facto e, to, že v těch regionálních velice malých komunitách tyto zákony e, Evropské unie, které jsou Ehm, integrovány do našich zákonů, nejsou respektovány, alespoň v konkrétním slova smyslu nejsou respektovány. Já nechci hovořit o moci, ale chci hovořit o tom, jaký má vliv ehm, jaké mají ehm, vliv jednotlivé komunity a tento vliv je často daleko silnější. Možná, že jsme Eh, jsem svědkem pouze takové regionální situace, ale skutečně si myslím, že nej, v nejlepším zájmu dítěte je mít k dispozici svou vlastní rodinu. A nebo aby se stal součástí italské, španělské, německé rodiny ale bohužel toto právo a tento přístup není vždy respektován. Já hovořím s dětmi, které jsou oddělené od svých rodičů nebo nejsou v doprovodu rodičů a tam se mi podařilo jako vlastně stážistce ehm, prosadit eh, pouze pro jednoho 15-letého chlapce, aby eh, mohl chodit do školy. Eh, jednoho z 15. Další potom přijel do Itálie v osmi letech, byl sám pochopitelně, že eh, začal chodit do školy, ale co když je někomu 17? Protože eh, tyto komunity říkají, že nemají zájem, že říkají, že eh, takový 17-letý člověk nemá vůbec zájem na tom, aby chodil do školy, čili proč bychom ho měli dávat do italské školy? Eh, jdeme do něčeho, čemu my říkáme čipy, to jsou takové školy pro pracující, pro dospělé lidi, takže eh, všechny eh, děti migrantů ve věku 15 až 18, to znamená, a potom později, po plnotelosti, všichni chodí do stejné školy. Většinou tam jsou pouze dvě nebo čtyři hodiny každý týden. Eh, znamená to ten nejlepší zájem dítěte. Já hovořím na základě své zkušenosti. Možná, že budu potřebovat ještě eh, svůj výzkum dále prohloubit, ale myslím si, že bohužel ty věci, které existují na papíře, často nejsou respektovány. Děkuji. Za prvé bych chtěl říci, že výzkum je určitě dobrým prvním krokem ale nemyslím si, že všichni, kteří absolvovali evropské vysoké školy, budou ochotni dále pracovat ve výzkumu. Potřebujeme oboje, ale myslím si, že minimálně prvním dobrým krokem by bylo začít u vysoce kvalifikovaných osob, protože se proti tomu místní obyvatelstvo nebude stavět, protože všichni se shodnou na tom, že například trpíme nedostatkem lékařů. Já jsem si toto téma zvolil trochu z osobních důvodů. Člověk, který, žena, která přišla s touto otázkou za mnou, říkala, že zná osobu, která je velmi dobrá studentka, ale zároveň má řadu problémů, protože nenajde uplatnění po absolutoriu právnické fakulty. A já jsem se nad tím zamyslel a zjistil jsem, že znám vlastně někoho podobného v Rakousku. Je to také studentka právnické fakulty, pracuje pro nevládní organizaci, která se zabývá uprchlíky. V jednu chvíli se obávala deportace, protože rakouské orgány si nebyly úplně jisté, jestli prodlouží víza nebo ne. Takže to téma, které jste nadnesli, je určitě důležité. Nemyslím si ale, že by se toto opatření mělo týkat pouze výzkumných pracovníků. Je to určitě dobrý první krok, ale mám za to, že všichni, kteří absolvovali evropské školy, by měli dále přispívat evropské společnosti. Děkuji. Děkuji. Zmiňovali jste směrnici o modré kartě a také o zprávě paní Wikström o výzkumných pracovnicích, na kterou reagovala paní Koraca Bild. Máme určitá omezení opatření legální migrace, ale také jsme pod určitým politickým tlakem, abychom to příliš nerozšiřovali. A navíc do hry vstupují určité technické problémy, v tom smyslu, že členské státy se nechtějí vzdát své svrchovanosti. Takže nebylo to určitě dotaženo do konce jako problematika, Eh, nicméně na konci této diskuse budou moci ostatní poslanci a poslankyně vstoupit do této diskuse. Takže paní, chci jenom říct, že paní Wikström a ostatní, kteří pracují na této problematice, si to uvědomují, snaží se prosadit určitá opatření pro zákonnou migraci, nicméně zatím v některých oblastech, které jste zmínili, to ještě nebylo rozpracováno a určitě by stálo za to, aby bylo tomto smyslu tedy jste popisoval tu modrou kartu správně. V každém případě vám děkuji oběma za vaše reakce. A nyní dám slovo Simonovi, který bude hovořit o svých dvou nápadech, které se zabývají řešením vyloučení radikalizovaných osob ze společnosti. Lukas také chtěl hovořit o humanitárních koridorech pro uprchlíky, k tomu dostane prostor později. Nyní má slovo Simon, děkuji. Já také děkuji. Moje první myšlenka se týká vyloučení. Měli bychom se soustředit na mladé lidi, kteří se dostali do styku s extremismem a trestnou činností a násilím. Na mladé lidi je potřeba se dívat jako na součást řešení a nejen součást problému. Ti, kteří se či, cítí nejméně součástí společnosti, by měli dostat šanci se jí účastnit. Chci, aby Evropská unie financovala pilotní projekt a dívala se na jeho dopad a následně ji přetavila v akční plán, kterým by se mohly inspirovat místní samozprávy po celé Evropě. Chceme-li snížit násilí, musíme se podívat na kontext jeho původu. Existuje řada rizikových faktorů, které přitahují mladé lidi a nejenom mladé do těchto prostředí. Chceme-li řešit vyčlenění, tak si musíme uvědomit, že často stojí na pozadí veškerých skupin, které působí protidemokraticky či protizákonně. Pokud mladí lidé mají pocit, že mohou vytvářet vlastní budoucnost a smysluplně se účastnit života společnosti, tak potom je bude méně přitahovat nezákonné prostředí. Čili je to strategie, která by měla na místní úrovni stavět překážky do cesty mladým lidem na cestě k extremismu. Je potřeba se podívat na ty cílové skupiny v jejich stávajícím prostředí. Měli bychom se především o ně začít zajímat, vytvářet vztahy a důvěru mezi místními společenstvími prostřednictvím například bojových umění. A následně na tomto základě motivovat mladé lidi z postižených oblastí, aby se účastnili různých programů a přijímali nové role a naplnili tak svůj potenciál. To ale bude možné pouze tehdy, když k tomu budeme přistupovat tak, že každý se může vyvíjet a rozvíjet, pokud dostane podmínky k tomu. A za třetí třeba mládežnické rady. Noví účastníci z těchto komunit budou vlastně vzorem pro ostatní a alternativou destruktivních cest. Měl by tento projekt spolupracovat jak s mládežnickými organizacemi, tak s místní samozprávou. Následně tedy mladí lidé budou mít pocit, že se s nimi počítá a zainteresované strany budou moci využít jejich zdrojů. To byla moje první myšlenka. A teď k druhé myšlence. Moje druhá myšlenka vychází z vlastní zkušenosti z oblasti snahy odpojit se od extremistických skupin. Pracoval jsem s kolegy, kteří mají osobní zkušenosti s takovýmito skupinami a pomáhali ostatním se z nich dostat. V této oblasti existuje veliká mezera a proto bychom měli vytvořit fond, který by platil bývalým členům těchto organizací a e, jejich prostřednictvím by se mohly začít vytvářet programy. Takovýchto úspěšných programů v Evropě máme několik a Mezi těmi nejúspěšnějšími jsou ty, kteří používají bývalé členy těchto zločineckých organizací nebo extremistických organizací. Chceme-li ale zahájit takovýto program za účasti minulých členů, tak je to složité ze dvou důvodů. Za prvé nevíte, kdo skutečně odešel z takové skupiny a do jaké míry se třeba ještě účastní její činnosti. Navíc tito lidé často nemají prostředky pro využití svých zkušeností. A proto potřebujeme tedy další osobu, která už má zkušenost s pomoci ostatním vysvobodit se z vlivu těchto organizací. A já bych proto rád, abychom napomohli v té první fázi a navrhuji, aby Evropská unie vytvořila určitý zdroj, půl tady těchto lidí, a navíc eh, tady máme k dispozici evropskou síť pro povědomí o radikalizaci, které bychom měli využít a lidi, kteří už s tím mají zkušenosti, by mohli působit při zakládání nových programů. Síť RAN nám poskytne znalosti, na druhou stranu ale nemají peníze na to, aby vysílali bývalé členy do jiných zemí, aby tam vytvářeli tyto nové iniciativy. Čili tito lidé by museli pracovat dobrovolně, nebo by jim to museli platit i hostit, hostující organizace a na to často nemají peníze. Proto žádám Evropskou unii, aby tuto mezeru v této oblasti financovala. Děkuji. A opět reakce. Hmm. Děkuji mnohokrát. Budu mluvit německy. Birgit Dank. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za všechny návrhy. Já jsem především vděčná za to, že se vyjadřujete také k problematice prevence a to, čemu v Němčině říkáme aktivní účasti, tedy nebo možná integrace protože když se mladí lidé vidí jakožto část společnosti, nebo mají-li se tak vidět, je třeba, aby její zájmy a potřeby byly brány v úvahu, jinak to bude mít negativní dobaty, dopady. Nejenom na jejich vlastní vzdělání, ale také může e, vést až k násilným projevům, k kriminalitě. Proto je tedy tento bod velice důležitý. Vy jste například navrhli sportovní aktivity. Upřímně řečeno, to je téma, které vždycky napadne každého jako první a já si myslím, že to je důležitý aspekt. Na druhé straně však je třeba tedy vycházet z toho, co mladé lidi opravdu zajímá. V Německu ve spoustě obcí a měst jsme už zkoušeli různé metody, jak integrace a spolupracujeme tedy vlastně nejenom s tím parlamentem mladý, ale se všemi parlamenty, tak abychom eh, zaručili, že eh, tedy a to zastoupení v tom parlamentu mladých bude skutečně reprezentativní, pokud jde o ty rozmanité skupiny mladých lidí, které se často mohou velice lišit, mají velice rozdílná přání, používají rozdílnou argumentaci. A tedy ti všichni by měli být zastoupeni. Považuji také tedy za důležité program mentorování, možnost také se zapojit později do programu, protože ne. Všechny se podaří oslovit hned na začátku. A bylo by také dobré dát prostor tedy těm, kteří vlastně mají stejné zkušenosti nebo stejné názory například a zkušenosti i z toho, jak například tedy odolali tomu pokušení radikalizace a já myslím, že takovýhle program by měl fungovat na evropské úrovni, aby umožňoval tedy přeshraniční výměnu myšlenek, měl by být také financován z prostředků Evropské unie. A bylo by dobré, kdyby členské státy nebyly malicharné, nesoustředovaly se jen na své vlastní problémy a neargumentovali úsporami ve vlastním státním rozpočtu, protože je tedy eh, třeba, abychom eh, se zapojili na evropské úrovni a to podpořili i finančně. Děkuji. Natalie Grisbeck nyní. Děkuji mnohokrát, Klauda. Já jsem především chtěla na samý úvod poděkovat za tuto práci, která byla velmi usilovná a inteligentní. Děkuji také za zájem aby zde v našem výboru probíhala tato diskuse. Anna Maria Koraca Bild, Katarina a řada ostatních kolegů a kolegyní poslanců a poslankyň. Všichni máme zájem o tuto problematiku, protože pracujeme v skupině pro práva dětí. A snažili jsme se systematicky zpracovat celou tuto problematiku. Snažili jsme se posílit ochranu důstojnosti a práv dětí v různých evropských agendách. Týkalo se to především snahy zajistit, aby tyto děti nebyly ve vazbě a naopak, aby byly umístěvány do opatrovnických rodin. Co se týče radikalizace, tak tam jsem si velice ráda vyslechla váš návrh návrh eh, pilotního projektu pro reintegraci těchto násilných mladých lidí, pochopitelně berouc v úvahu jejich specifické potřeby. To Totež platí i pro váš druhý návrh, který se týkal toho, že nejprve musíme znovu stanovit důvěru, poté, co tedy tyto děti odejdou z té destruktivní cesty, do které se dostali, občas třeba i nechtěně, a nevědomně a vytvořit znovu důvěru prostřednictvím vlastně té, toho uskupení zdrojů. Mně to přišlo jako velice zajímavý nápad. Výboj pro boj proti terorismu hlasoval o zprávě a v té zprávě byla celá řada různých aspektů a Velká část této zprávy se právě týkala boje s radikalizací a prevence radikalizace. Takže víceméně to jde podobným směrem, jako jste říkali vy. A kromě toho se tam právě navrhuje, abychom využívali zkušenosti mladých lidí, kteří byli radikalizováni a dereka, dere, a jak si ustoupili od těch radikálních postojů a že by vlastně mohli poskytovat určité svědectví pro ostatní mladé lidi o tom, jak nebezpečné je se nechat do tohoto prostředí vtáhnout. A když mladí lidé budou mluvit s ostatními mladými lidmi, tak to opravdu bude ten nejúčinnější preventivní nástroj. Přesně v tom smyslu, jako vy jste o tom hovořil, ve smyslu té skupiny nebo toho uskupení těch vzdělávatelů, kteří dříve byli radikalizováni protože oni budou schopni přesně reagovat na ta zranitelná místa ostatních malých lidí a budou moci zajistit prevenci jejich radikalizace. Pak ještě další věc, kterou vy jste tedy neříkal, ale určitě se tomu také věnujete. Eh, myslím, že je potřeba, aby proběhla široká diskuse k radikalizaci na internetu. To je ale možná téma, kterému bychom se mohli věnovat bilaterálně, pokud budete mít zájem. V každém případě jsem chtěla moc poděkovat a eh, gratuluji k této velmi kvalitní práci a děkuji mnohokrát za dnešní velmi zajímavou diskusi. Děkuji. Chce na to Simon reagovat? Děkuji mnohokrát za vaše povzbudivá prohlášení. Dovolte, abych reagoval. Nejprve k tomu, co říkal paní Zipel. Navázala jste na řadu oblastí, o kterých jsem i já říkal, že je potřeba na nich pracovat. Například využívat sportu. Dostat se k těm lidem tam, kde jsou. Ale taky mě zaujala myšlenka eh, toho, co jste říkala o tom parlamentu mládeže. Možná, že jsem to já sám nevysvětlil pořádně. Má tam jít o to, že lidé, kteří se neúčastní těchto mládežnických parlamentů, konec konců vždycky budeme mít mladé lidi, které zajímá politika, ale máme i jiné. A chceme tam přitáhnout ty ostatní. Čili přitáhnout ty, kteří by nikdy do takového prostředí nechodili. Já jsem s podobnými lidmi intenzivně pracoval a dospěl jsem k závěru, že i oni mají řešení. Každý den se setkávají s násilím. Setkávají se s lidmi, kteří působí v tomto prostředí. A pokud jim ukážete, že jim věříte a dáte jim prostředky, tak určitě budou schopni změnit místní prostředí a navíc budou vzorem pro ostatní. Takže děkuji za to, co jste říkala. A Pak jsem se ještě chtěl vyjádřit k paní Griesbeck. K tomu, že je tedy potřeba využívat zkušenosti mladých lidí a že už k tomuto máme zprávy. Ano, to je určitě zdroj, který je potřeba využít. V tom s vámi velmi souhlasím. Když pracujete v této oblasti, tak vždy je potřeba řádně vyhodnotit bezpečnostní rizika. I v tom smyslu, jak se využívají zkušenosti těchto lidí. Děkuji. Ta paní v černém byla Natalie Griesbeck. Eh, Ale vy jste to samozřejmě nemohli vědět. A dám Lukášovi ještě minutu na to, aby se vyjádřil, protože ta témata, o kterých teď hovoříme, jsou skutečně zásadní. Takže dvě minuty. Ano, radikalizace, migrace, to jsou také kontroverzní témata. Pokud to nechcete shrnout, tak samozřejmě vás k tomu nenutím. Takže dvě minuty. A, Cecílie, mohla byste počkat po tomto schnutí? Ano, je to velice zajímavé. Já mám jenom několik připomínek. Dobře, takže po tom schnutí to bude to poslední připomínka k těm humanitárním koridorům a potom tedy a vlastně je tato debata ukončena. Děkuji velice. Takže já bych chtěl ještě hovořit o takzvaných humanitárních koridorech pro uprchlíky. Tady jde o to, abychom změnili místa, kde mohou těto uprchlíci žádat o, izali, o azyl, nejenom, aby to, tady nebyl, aby to bylo tedy nejenom na území Evropské unie, ale také na konzulátech evropských států po celém světě. A tady už by vlastně bylo možné zdali, ověřit, zdali žadatel splnil kritéria podle ženevské úmluvy. A než tedy rozvedu ten svůj návrh dál, řeknu, že si myslím, že je to lepší řešení současné situace. Musíme si však připustit, že je to věc, kterou můžeme řešit pouze komplexně jako Evropská unie. Zapojit se musí všechny země. A nestačí jen říkat, nechceme uprchlíky. To sice je eh, svůdné, ale není to realistické protože lidé, kteří se bojí o své životy, budou vždy utíkat a e, cesta k nám se zdá být jejich jedinou možností. Je třeba však tedy vytvořit podmínky i pro ty, kteří nemají žádný legální základ pro to, aby žádali o statut uprchlíka. Lidé, kteří přišli o domov v důsledku klimatických změn, se nekvalifikují podle ženevské umluvy například. My se však musíme snažit tuto problematiku řešit, tak aby například definice uprchlíka zahrnovala i uprchlíky v důsledku dopadu klimatických změn. A také jsme přesvědčeni, že lidé, kteří by pracovali přímo v zemi původu, by měli lepší přehled o skutečném dění a byli schopni kvalifikovaně vyhodnotit žádost na místě. Já si myslím, že to je tedy jedna z možností, jak bojovat eh, s migračními toky. Nestačí jen represivní opatření ve smyslu posílení ochrany hranic. A pokud bychom tedy vlastně tento takzvaný první screening prováděli eh, hned na začátku cesty, mohlo by to řešit celou řadu problémů. Já chápu, že jde tedy o zásadní návrh, který má mm, široké dopady, ale také věřím tomu, že skutečně stojí za uvážení. Děkuji a nyní dávám slovo Cecílii. Ano, já musím naprosto souhlasit. Je nejvyšší čas na to, aby Evropa začala postupovat jednotně. Takové stanovisko této instituce, bohužel máme i jiné instituce, které ještě ani nezačaly pracovat na reformě dublinského nařízení, k čemuž já jsem zpravodajka, ale neobvinujte z toho parlament, naše stanovisko je vynikající a já jsem připravena zahájit jednání v každém okamžiku. To je tedy vše v této věci. A teď se chci vrátit zpátky k něčemu, o čem jste hovořili na začátku, o problematice dětí, dětí bez doprovodu, o jejich umistování do vazebních zařízení. Já myslím, že tady je nejvyšší čas, abychom s tím na evropské půdě skoncovali. A zrovna tak, jako jsme přijali legislativu, která již zakazuje tělesné tresty, je nyní nejvyšší čas, abychom také postupovali společně a rozhodli se, že děti už nebudeme umistovat do vazebních eh, středisek. Sjednocování rodin, to je také zásadní téma a členské státy nyní všechny se předhánějí v tom, kdo si rychleji umije ruce a bude obvinovat někoho jiného. Dokonce i v mé zemi, ve Švédsku, jsme tady vlastně měli vynikající politiku, dařilo se nám slučovat rodiny, ale nyní téměř všechny politické strany s několika málo výjimkami, například naštěstí té mé strany, ale nyní tedy skoro všechny strany, včetně socialistů a velkých konzervativních stran, jsou proti principu sjednocování rodin. A to hovoříme o 21. století. a o situaci v letošním roce, kdy tedy ty migrační toky výrazně polevily. To znamená, že v Evropě jsme daleko od toho, co eh, je potřeba, co eh, lze ilustrovat příslovím a tedy chce to celou vesnici, aby jste vychovali dítě a já myslím, že eh, tady naše chování jednou, až se ohlédneme, bude terčem opravdu drsné kritiky. Já jsem ráda, že jste se mezi nás dostavili, že jste se s námi eh, podělili o své nápady a chci také tedy poděkovat i těm zástupcům mladých, kteří s námi spolupracují pravidelně na půdě tohoto parlamentu a kteří odvádí skvělou práci. Děkuji, Cecílie. A nyní ještě Birgit, chcete? A rychle zareagovat. Děkuji. Jenom stručně. Pokud jde o žádost o humanitární výzum a přes kontextu přesídlení, já tady chci apelovat na to, že zavedení tohoto institutu by eh, znamenalo významné zlepšení v celé řadě oblastí. Eh, zaprvé bychom tedy vlastně eh, ty zločinecké organizace připravili o zdroj příjmu, protože bychom lidem nabídli bezpečnou cestu do Evropské unie umožnili jim legálně a bezpečně žádat o statut uprchlíka a jak tedy to přesídlení, tak humanitární víza ještě neznamenají, když to tady udělíme žadatelům, že následně získají i statut uprchlíka. Každopádně však to pro ně znamená bezpečnou cestu. A to je rozhodně velice užitečné. A mám ještě tedy takové politické prohlášení. prohlášení. Někteří totiž tvrdí, že když něco takového zavedeme, tak to přiláká další masy uprchlíků. Všichni ale víme, že to není pravda, protože velké počty uprchlíků do Evropy vůbec nesměřují a tedy těm, kteří k nám směřují, bychom měli pomoci. A také s vámi souhlasím v tom smyslu, že nemá cenu budovat nějaké ploty na hranicích, opevňovat se a podobně. Měli bychom spíše spolupracovat na tom, abychom eh, zajistili zavedení Institutu humanitárních víz, přesidlování a já doufám, že v prosinci budeme hlasovat o humanitárních vízech, že tedy ten návrh projde a možná, že společně pak přesvědčíme naše domácí členské státy v tom smyslu, že je třeba pokročit ku předu i v problematice přesidlování. A vy budete mít tedy poslední slovo v této věci. Moje, já bych rád tedy zareagoval v Němčině, jestli můžu. Nejprve chci poděkovat za všechno, co jsem tu dnes vyslechl a musím říci, že škoda, že tedy z Rakouska tady není žádný europoslanec, protože právě pro Rakousko je téma migrace velice důležité. A zdá se, že v posledních letech neděláme na domácí politické scéně nic jiného, než že se dohodujeme o migraci. A proto tedy <clears throat> je opravdu škoda, že tu nejsou naši europoslanci. Každopádně já chci poděkovat všem ostatním, kteří se vyjádřili a teď chci tedy ještě říci, že jsem měla příležitost cestovat v létě po celém Rakousku a hovořit s lidmi o tom, co je opravdu zajímá. A bylo mi také potěšením tady vystoupit na setkáních, většinou na náměstích e, různých měst a zjistil jsem, že kdykoliv tedy se začne hovořit o uprchlících po dvou minutách se ukáže, že tedy ti lidé, kteří přicházejí na ty mítinky, to nejsou lidé, kteří by byli rozhněvaní nebo zlí a byli proti uprchlíkům a priori. A to je velice důležité tedy si uvědomit a nezapomínat právě tedy i na lidi. Tady nejde jenom o téma migrace, tady jde spíš o to, že někteří jenom číhají na to, aby téma migrace použili jako záminku a začnou tedy poukazovat na ty potenciálně negativní dopady, málo místa ve školách, rostoucí nájmy a podobně, ale já si myslím, eh, že tedy eh, to je třeba vyvracet Tak každopádně tady by se to zasloužilo širší debatu. Já děkuji, že jsem měl možnost tady vystoupit. Já bych si přál, aby jsme měli čas dát slovo ještě Rachel a Simonovi, ale já se dovedu představit, že tedy eh, máte velkou chuť přenést, přednést schrnutí, ale bohužel nemáme čas a My se tady bavíme tedy o těch politických záležitostech, které hýbají celou Evropou, nejsou tedy jenom tématem našeho výboru. A proto tedy možná není mm, eh, od věci, když se zaměříme i na některé tedy vlastně konkrétní aspekty eh, této problematiky. musím říct, že to, co se k tomu objevuje na Twitteru, není úplně příjemné, ale pravda je, že členské státy se tedy snaží reagovat po svém, ehm, přichází s vlastními návrhy legislativy, nejde tedy jenom o novelizaci dublinského nařízení, čili situace se neustále vyvíjí a pokud budete sledovat eh, tedy průběh webstreamu a eh, tak jistě uslyšíte vlastně a uvidíte odezvy na své vystoupení. Proto jsme také vlastně přišli s touto iniciativou, bylo nám jasné, že tedy se poslanců se mnoho nedostaví, protože nyní jsme tak trochu na roztrhání, ale každopádně tedy tato iniciativa se nestratí a my se těšíme na další postup. Je tedy dobré, že jsme měli možnost se tady sejít. Já vám děkuji za to, že jste se dostavili, děkuji také našim návštěvníkům, děkuji těm, kteří nás sledovali prostřednictvím webstreamu. A kolegové, teď tedy chci poděkovat všem, kteří se opravdu dostavili a zareagovali. A měli bychom se snažit tedy na tomto tématu dále pracovat. 30 až 40 veškeré legislativy se tomuto výběru již povedlo dopracovat. Týká se to i záležitostí, o kterých se tady bavíme dnes, takže my tady nebudeme polevovat v našem úsilí a uvidíme, jak to bude příštím funkčním období parlamentu, jak se postaví k problematice migrace. Každopádně já vám tedy všem chci poděkovat a uvidíme, jak se to tedy do budoucna vyvine a každopádně vám tedy konkrétně děkuji. <laughs> Ono, eh, je to škoda, ale musíme se věnovat dalšímu programu, když možná to už nebude tak zajímavé. <clears throat> Takže kolegové, pojďme teď k bodu čtyři, což je Takže pojďme k programu práva a hodnoty. Bodil je tady, což je dobře, takže můžeme zahájit výměnu názoru o, eh, o tomto programu, který se týká období 2021 až 2027. Eh, víte, že se jedná hlavně o rozpočet právě na toto období. Eh, budeme hovořit o různých formách toho, jak Evropská unie bude financovat tyto věci. Takže dovolte teď, abych předal slovo s pravodajcem. Děkuji, děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát všem stínovým pravodajům za spolupráci ve velmi konstruktivním duchu a zároveň chci poděkovat spolu s pravodajům, se kterým jsme pracovali. Libe, Kult, FAM, s tím, že my jsme věcně příslušní s tím, že výbor FAM má v určité oblasti kompetenci, potom ještě Jury, AFKO, rozpočet, čili vidíte, že na tomto programu pro práva a hodnoty pracovala řada výborů. Spolupráce zatím byla skvělá a chci za to všem, kteří do ní byli zapojeni, poděkovat. Je to téma, o kterém už jsme diskutovali v minulosti. A proto velmi vítáme, že Evropská komise pokračuje v započaté práci a snaží se rozšířit působnost tohoto programu, aby do tohoto programu mohly být zapojeny i další typy organizací, například lidskoprávních organizací. V dubnu 2018 Evropská komise zapracovala další aspekty do tohoto programu, ale zatím to ještě nestačí. Nemáme dostatečný rozpočet. Chceme-li, aby tento program se týkal více oblastí, tak to nebude možné, pokud tomuto programu seškrtáme rozpočet. Bohužel tedy zdá se, že se budeme muset vyrovnat pouze se stávajícími zdroji, které máme k dispozici. Tolik tedy ke kontextu. Dostali jsme řadu pozměňovacích návrhů a řada z nich se ubírá podobným směrem. Podařilo se nám dosáhnout u řady bodů poměrně širokého konsenzu. Měli jsme už zasedání stínových zpravodajů na kterém jsme se dopracovali k několika kompromisním pozněvacím návrhům. Také jsme se dohodli na tom, že ty nejsložitější otázky budeme řešit až na příštím zasedání stínových zpravodajů a věřím, že se nám to podaří. Hlavním cílem je, aby tady nedocházelo k duplikaci s přestávajícími programy, Máme k dispozici 9 milionů euro na tento program a proto je potřeba, abychom se dohodli, kam ty peníze budou směřovat. Případně, abychom se dohodli na tom, že se zvýší celkový rozpočet. Pak jsme se chtěli zabývat řadou dalších věcí. Například usnesení z dubna roku 2018, které tedy chce, abychom se pustili do této práce. Pak tam máme další princip ještě, a to jsou základní práva, právní stát, to je potřeba vzít v úvahu, pak tam máme programy na národní a regionální úrovni, podpora občanské společnosti, boj proti korupci, posilování základních práv. To jsou všechno věci, které se vejdou do tohoto nového pilíře. Pak tam byl ještě další návrh, na základě kterého by se lépe mohly účastnit malé organizace. Lépe by se mohly ucházet o tyto fondy. Měli by tedy k dispozici zjednodušený postup z méně administrativy, postup, který by byl flexibilnější. Totež se týkalo i vyhodnocování programu. Takže to byly ty hlavní body, které jsem chtěla zmínit, ale pochopitelně existuje ještě řada dalších problémů, ke kterým se budou kolegyně a kolegové vyjadřovat. V každém případě doufám, že 10. prosince budeme schopni hlesovat, tak aby v lednu jsme mohli spustit trialogy. Aspoň tedy doufám, že se nám to podaří tak abychom to mohli dovést do zdárného konce ještě před koncem funkčního období. Takže budeme mít ještě další zasedání stínových zpravodajů, na kterém nás budou čekat složitější otázky, ale jsem přesvědčena, že se nám to tak či onak podaří vyřešit. Děkuji. Děkuji, Bodil. Myslím si, že to skutečně eh, představoval obrovské množství práce. Ehm, to se týká pochopit také práce těch dalších zpravodajů. Ehm, nejprve bych chtěla dát slovo Michalu Bonimu za EPP. Ehm, děkuji, děkuji. My jsme hovořili o tomto bodu mnohokrát a myslím si, že je to jedno z nejvýznamnějších řešení, eh, eh, které vlastně v současné době navrhuje Evropský parlament eh, ve vztahu k dalšímu víceletému finančnímu rámci. Ehm, je jasné, že tento eh, nový rozpočet eh, je společným eh, výsledkem všech našich snah, to znamená snah všech politických skupin, takže v současné době máme třikrát více peněz, než kolik navrhovala komise. Nejdůležitější na tom je to, že musíme tyto věci udržet odděleně, v tom pozitivním smyslu musíme se právě soustředit na tu otázku Ehm, práv a hodnot. Co se týče toho kýženého obsahu programu eh, práva a hodnoty, eh, v této souvislosti bych chtěl poděkovat zpravodajce za přípravu velice dobrého základu, který nám umožňuje eh, zahájit jednání. My už jsme tuto práci zahájili ostatně a shodli jsme se na tom, že Eh, musíme podpořit občanské společnosti, které podporují eh, článek 2, co se týká eh, hodnot, je potřeba hovořit o takzvaných unijních hodnotách. Kromě toho je potřeba se soustředit na občanské společnosti a hlavně tedy na té lokální úrovni, to znamená v jednotlivých regionech, v jednotlivých městech a tak dále. Kromě toho také v pozměňovacích návrzích Hovoříme o řadě řešení, která jsou méně byrokratická, která jsou velice vstřícná vůči organizacím eh, občanské společnosti. Myslím si, že to jsou všechno věci, které budou velice užitečné. Hovoříme o různých dimenzích celého toho problému hovoříme o tom, jakým způsobem můžeme podporovat tyto organizace, jak můžeme podporovat ty nejmenší organizace, ty občanské. Trošičku jsme měli problémy s jazykem, respektive s tím, jak to bylo formulováno. Měli bychom hovořit o tomto programu práv a e, hodnot jako o něčem velice pozitivním Eh, myslím si, že v žádném případě to nemůže být vnímáno jako namířeno pro nějakému členskému státu. Nejde vůbec o nějaké sankce. Eh, jsou tady odkazy eh, na diskusy hovořící o tom, že skutečně jsou nedostatky v oblasti práv, práva a právního státu, ale e, já si myslím, že z praktického hlediska musíme mít toto řešení, musí být e, odsouhlaseno Evropským parlamentem, také Evropskou e, komisí a hlavně Evropskou radou, protože není, jedu, nestačí mít řešení, které bude Eh, fungovat eh, na papíře nějak, ale musí fungovat také v realistických, v reálných a konkrétních kontextech. Jinými slovy, je potřeba se zamyslet nad tím, jestli eh, tady jsou některá řešení, která jsou přímo ve vztahu k právnímu státu. Já, si, já s tím souhlasím. Právní stát by ale neměl být kondicionalitou Eh, pro eh, rozhodnutí, jestli něco má být financováno nebo ne, ale na druhé straně s tímto projektem to přímo souvisí, protože nevíme, jakým způsobem právě tato kondicionalita bude řešena na samém konci toho procesu. Myslím si, že potřebujeme eh, další jednání, některé kompromisy již byly produktivní a jak Bodil už řekla, podařilo se nám najít jakýsi společný základ Eh, na základě kterého potom 10. prosince budeme moct odhlasovat to skutečně dobré řešení. Děkuji. Michal, a teď bych poprosil Cecilky Jenge za SAD. Děkuji. Klody, eh, jak jsem již eh, řekla, na našem posledním, na poslední schůzi. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce nejen za tu obrovskou práci, kterou odvedla při zpracování všech pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, ale také eh, bych ji chtěla poděkovat za to, že vzala v úvahy i naše eh, pozměňovací návrhy. Eh, technicky řečeno je třeba konstatovat, že věci jdou tak, jak mají a všechny politické skupiny skutečně mají zájem na tom, abychom dosáhli kompromisu. Co se týče eh, určitých podrobných eh, věcí, které souvisejí s pozměňovacími návrhy, jménem SAD bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce za to, že E, e, vzala na vědomí všechny ty věci, které souvisují s nesnášenlivostí, ať už offline nebo online. Myslím si, že je velice důležité mít program, který bude brát v úvahu také e, hodnoty související s občanstvím, také s kvalitou občanství. Pochopitelně potřeba při všem tom mít na paměti právní stát a demokratické praktiky demokratické principy. Eh, co se týče financování, já podporuji eh, další navýšení finančních prostředků, protože eh, jsme svědky obrovského množství problémů nasilného extremismu, nesnášenlivosti a tak dále. A řešení těchto problémů potřebuje finanční podporu. Chtěla bych ještě jednou poděkovat zpravodajcem E, za to, že přistoupila k této otázce velice ambiciozním způsobem, tak jak jsme v to doufali. A jakmile se nám podaří vyřešit ty technické detaily, tak e, potom si myslím, že bychom měli být schopni pro, e, prodiskutovat tento program před kon, konečnou termínem tohoto parlamentu. Teď Marek Jurek. Bardzo dziękuję. Děkuji mnohokrát. Během předchozích diskusí o tomto návrhu a o návrhu Michala Bonyho jsme říkali, že přistupujeme dosti skepticky k vytváření těchto mechanismů, a to především na základě pochybností o tom, jestli to všechno bude probíhat nestranně. Nicméně předložili jsme pozněvací návrhy, které podle nás zaručí, že při nejmenším zde v Evropském parlamentu bude vyjádřeno přání, aby tyto programy byly realizovány nestranně. Ve svých pozměňovacích návrzích především upozorňujeme na článek 17 smlouvy fungování Evropské unie, který hovoří o neustálém dialogu evropských orgánů s náboženskými komunitami a orgány. A poukazujeme také na problematiku rodinou a rodinných organizací. Protože víme, jak stávající demografická krize Evropy je svázána s krizí rodiny a proto by bylo dobré, aby se do toho Evropa zapojila. Bylo by to v souladu s prohlášeními z listiny základních práv. A konec konců je to také cílem Evropské unie. Tedy podle nás bude velice důležité, jak se postavíte k těmto pozněvacím návrhům při vytváření kompromisních návrhů a jak to bude vypadat v konečných hlasovacích seznamech. Nebudu odkazovat ke všem pozněvacím návrhům, ale naše pozněvací návrhy šly tímto směrem a máme za to, že zaručí to, že budeme moci přistupovat k těmto návrhům s větší důvěrou. Děkuji. Um, Děkuji, Sophie za Alde. Děkuji jenom velice stručně. My plně podporujeme zpravodajku a její linii a děkujeme za konstruktivní přístup. Máme jenom pár krátkých připomínek. My jsme předložili jeden návrh a byli bychom velice rádi, aby tam byl zahrnut. A ten se týkal pětiprocentní rezervy pro případy, kdy dochází ke zjevnému porušování právního státu ze strany vlády členského státu. No a v tom případě prostě potřebujete to něčím vyvážit. Měli jsme tam další rozpočtové položky, ve kterých máme určitou flexibilitu pro naléhavé situace. A tady se opravdu může stát, že v oblasti základních práv a právního statu, státu také dojde v takovéto naléhavé situaci. A teď jenom k tomu, co říkal pan Bony. Já si nemyslím, že takovýto nástroj by stál proti nějakému členskému státu. Naopak vždy takovýto program podporuje občany, včetně občanů těch členských států, ve kterých vlády nedodržují práva vlastních občanů. A následně občanská společnost, tedy organizace občanů, eh, se nemohou domoci svých práv. Také je potřeba přesně vyjasnit, co to znamená ta podmíněnost, protože Michal Bony právě o ní hovořil. Ale já si myslím, že to není úplně provázáno s tímto nástrojem. To je provázáno s rozpočtem a to je přeci něco trochu jiného. Já mám z toho trochu smíšené pocity, ale je to přece jenom jiná otázka. Evropská unie už řadu let má rozpočtový nástroj, který umožňuje podporovat demokracii základní práva mimo Evropskou unii. A teď jsme konečně uznali, že takovýto nástroj potřebujeme i v Evropské unii samotné. Demokracie, právní stát a základní práva se sami bránit nemohou. Musíme je bránit my a proto je velice dobré, že jsme si k tomu dali prostředky. Děkuji, Sofie. A táží se, jestli se hlásí ještě někdo jiný. Michal ano, Sofi, my souhlasíme s tím, že je potřeba podporovat organizace občanské společnosti, chceme-li zajistit pokračování demokracie, našich hodnot eh, právního státu a demokratického dialogu a zůstat otevření. Ano, s tím souhlasím. Na druhou stranu je ale potřeba to zasadit trošku do praktičtějšího rámce, ale na dalším zasedání si myslím, že se to v naší diskusi vyjasní. Je to agenda, na které se hodně pracuje. Nevím, jestli Bodil k tomu ještě chce něco říci závěrem. Ano, děkuji. Já jsem říkala, že je pár otázek, na kterých jsme se zatím nedohodli a je potřeba je vyřešit společným způsobem. Budeme doufat, že dosáhneme zde v Evropském parlamentu většinu, ale jenom signalizuji tedy, že existuje několik otázek, na které se mnozí díváme jinak. A musíme se podívat na to, jestli se to dá nějak zblížit a vyřešit. Tam nejde o to, že by ten program byl proti té či oné zemi nechceme na někoho poukazovat prstem. Není to proti, je to spíš pro. Je to program proto, aby všechny členské státy dodržovaly naše společné hodnoty a bojovali za ně. O to přece jde v tomto programu. A když nějaký členský stát třeba nenaplňuje článek dvě smlouvy nebo jiné články, no tak musí existovat něco, co ho donutí vrátit se na tu správnou cestu. Evropský parlament tady nechce poukazovat prstem na žádný konkrétní stát. Děkuji, Badil, přeji vám hodně štěstí ve vaší práci. Chtěla bych poděkovat ještě jednou nejen vám, ale i všem stínovým zpravodajům. Děkuji. <clears throat> Takže teď můžeme přejít k bodům 5 a 6. Jedná jsem o dohody mezi Albánií a bývalou eh, republikou Jugoslávie Makedonii. Eh, Bodil eh, opět je se zpravodajkou, ona skutečně tedy má toho hodně a pracuje na celé řadě věcí v současné době teď, který předávám ještě jednou slovo. Eh, myslím si, že tedy rozumím tomu tak, že budeme hovořit o obou těchto dohodách. Já nevím, jestli vám to nevadí, tak bych docela rád to vzal eh, společně. Jde tedy o eh, podepsání té dohody s Albánií a o zahájení jednání o této dohodě s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie. Jste schopná o tom pohovořit společně, jako o jednom bodu? Děkuji. Opět švédsky. Skupina zelených přistupuje v zásadě kriticky k, evropským, k Evropské agentuře a jejímu působení ve třetích zemích. Nic, rozhodli jsme se, že potřeba s tím něco dělat. Potřebujeme mít kontrolu, veřejnou kontrolu, demokratickou kontrolu a dohled a jasné rozdělení odpovědností. Nejprve k Albánii a potom k Firomu. Jedná se tedy o důležité dohody, které vytváří jasný rámec. Tyto dohody musí zajistit dodržování základních práv, práv žadatelů o azyl, lidské důstojnosti, zákazu mučení, práv dětí a řadu dalších práv. Musíme tady také mít funkční mechanismus odvolání právo být vyslechnut, právo předložit důkazy. A musíme tady mít také jasná pravidla v oblasti občanského i trestního práva a správního řízení. Takže budu velice ráda, když Evropská komise dá k dispozici a zveřejní veškeré dokumenty, které Evropský parlament, které Evropský parlament bude potřebovat k tomu, abychom proskoumali tyto dohody. Pozněvací návrhy mají termín 28. listopadu. Tady spíše jde o to, že musíme říct ano nebo ne. 10. ledna by se mělo hlasovat ve výboru a budu doufat, že budeme schopni odhlasovat Albánii a Firom dohromady Zatím nemám ale u Mace Makedonie všechno k dispozici, tak uvidíme, jak to půjde. Nicméně budeme se držet stejného modelu. Pokud bude všechno probíhat tak, jako má, tak snad se nám podaří hlasovací termín dodržet. Děkuji. thanks, Děkuji, Bodo. Takže hluta pro předkládání pozměňovacích návrhů neměly by být žádné, je 20. listopadu. A Natalí, ty jsi jediná stínová zpravodajka. Chceš k tomu něco říct? Děkuji, Klóde, jenom velice ve stručnosti těmto dvěma rozhodnutím rady o uzavření dohody mezi Evropskou unii a Firomem a Albánii o postavení jednotek při činnosti prováděné Evropskou agenturou. Jenom velice stručně, protože opravdu souhlasím s kolegyní Bodil, jsou to velice důležité dohody se třetími zeměmi a stejně tak jako kolegyně i já říkám, že je potřeba, aby ty dohody byly jasné a přesné. Mnohokrát děkuji kolegyni za veškerou již odvedenou práci. Děkuji také za vyjádření jeho postoje k těmto dvěma návrhům a jenom bych chtěla doplnit jednu věc, kterou ona nezmínila, ale pochopitelně o ní velmi dobře ví. A to, že je potřeba, aby tyto dohody dodržovaly základní práva, a to v tom smyslu, že bude existovat možnost mechanismu podat stížnost, který už existuje v předchozích rozhodnutích. A navíc jako zpravodajka pro svou politickou skupinu k revizi Frontexu, o kterém budeme hovořit zítra, jsem chtěla říci, že tato ustanovení jsou opravdu velice důležitá a je udělat, musíme udělat maximum pro to, abychom měli dopředu dostatek informací. Tak, aby následně ten text mohl být jasný protože potom tuto jas, tyto jasné informace budeme potřebovat při realizaci těchto dohod a vyhodnocování toho, jak fungují v praxi. V dnešní situaci na vnějších hranicích je toto opravdu důležité i vzhledem ke vztahům se třetími zeměmi. Děkuji. Děkuji, Natalie. za to, že se o tuto věc zajímá, že to je jenom procedurální záležitost, ale je to velice důležité. Podl si se vším spokojená? Dobře. Nikdo tady nemá žádné pozměňovací návrhy. Budeme hlasovat po 20. Takže děkuji, Podil. Ještě něco, na čem pracuješ, o čem bychom měli vědět? Děkuji. A pak tu eh, máme tedy vlastně stejného stínového zpravodaje k dalšímu tématu. Pokud jde o bod 7, náhradní cestovní doklad EU, k tomu máme 15 pozměňovacích návrhů. Kinga je mezi námi, takže Kinga Gál je zpravodajkou k tomuto stanovisku a já jí dávám slovo. 15 pozměňovacích návrhů. Děkuji. Takže nejprve dovolte mi poděkovat mým stínovým zpravodajům za velice konstruktivní přístup k tomuto materiálu. Setkání se stínovými zpravodaji opravdu pomohlo vyjasnit věci. Já už jsem odprezentovala návrh, ale dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že tento návrh by chtěl především zjednodušit formality pro evropské občany, kteří ztratili své cestovní doklady při cestování v třetí zemi a situaci by jim měla být usnadněna v tom smyslu, že by stačilo obrátit se na konzulát v dané zemi, nemuseli by tedy cestovat celou cestu domů. Není to nic nového, tahle iniciativa vlastně Poprvé proběhla v roce 96, ale od té doby se nic moc nestalo a a vlastně ty dokumenty zůstaly ve stejné podobě, to znamená, že nevyho- nevyhovují dnešním požadavkům na ochranu těchto dokumentů před pokusy o padělání a zneužití. Proto také vlastně celá řada členských států ustoupila od vydávání těchto náhradních cestovních dokumentů. Proto je třeba celou věc zrevidovat a také tedy tady platí právní závazek. Rozhodnutí z roku 96 nebylo v souladu eh, není v souladu se směrnicí o konzulární ochraně z roku 2015. A parlament na to upozornil již ve své zprávě z roku 2017, kdy vyzývá komisi, aby přišla s návrhem bezpečnějšího formátu náhradních cestovních dokumentů. To je tedy vše. Myslím si, že tento návrh pomůže, protože tedy přesně definuje bezpečnostní prvky, které by tento náhradní dokument měl obsahovat a tím se tedy snižuje riziko jeho padělání nebo zneužití. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů uplynula 5 listopadu a už během prezentace svého stanoviska jsem naznačila a souhlasili se, se mnou i stínový zpravodaj to, že nebudou předkládány žádné další pozměňovací návrhy, tak, aby tento návrh prošel co nejrychleji a co nejrychleji jej přijali také členské státy, protože to je vlastně v zájmu evropských občanů. Protože to pomůže tady při eh, v situaci, kdy jsou tedy v obtížné situaci a potřebují pomoc od konzulárních orgánů. Nakonec však máme několik pozměňovacích návrhů, takže i když... A protože jsem se dohodla se stínovými zpravodaji, že vlastně nebudou pozměňovací návrhy, nesnažila jsem se o kompromis a o těch 15 těch pozměňovacích návrzích se bude přímo hlasovat. Uvidíme, co se o tom myslí stínový zpravodové, ale já si myslím, že je důležité, abychom postupovali co nejrychleji, protože je to dobrý příklad toho, jak Evropská unie může opravdu pomoci svým občanům. A ještě chci tedy poděkovat stínovým zpravodajům. Děkuji. Takže hlasovat se bude v prosinci a jak si řekla, je to tedy jedna z těch velmi užitečných věcí. Já také nevím, co je v těch pozměňovacích návrzích, ale Každopádně tedy nechceme, aby se věc protahovala, chceme, aby to celé prošlo co nejrychleji. Nevím ještě, kdy přesně se bude hlasovat v prosinci, ale dozvíme se to za nedlouho. Děkuji. Ještě jsem se zapomněla věřit, jestli se někdo další nechce vyjádřit. Problematice cestovních dokumentů není, nepředložila jste náhodou pozměňovací návrhy, Katríno? Pokud ano, máte slovo. Děkuji, děkuji, Klode, ano. Chtěla jsem vstoupit k tomuto bodu. Chci poděkovat eh, paní Gál a všem stínovým zpravodajům za veškerou odvedenou práci. A souhlasím s tím, že je třeba tady eh, tuto složku eh, dokončit a odsouhlasit co nejdříve. Už vlastně došlo k takové neformální dohodě mezi stínovými zpravodaji o tom, že nebudou předkládány pozměňovací návrhy právě proto, aby se celý proces urychlil. Nicméně, někteří kolegové předložili pozměňovací návrhy, protože na to konec konců mají právo. A my se o nich teď tedy budeme bavit s paní Gál. Předpokládám, že asi budeme muset hlasovat ke každému pozměňovacímu návrhu zvlášť. Některé z nich jsou velice důležité, zvláště pro frakci SND, protože jde o ochranu základních lidských práv a také dat, osobních dat. A pak jsou tu eh, pozměňovací návrhy, které se vyjadřují k lhůtě, která je dána na eh, pokud je o zničení toho dočasného nebo znehodnocení toho dočasného cestovního dokladu a to, jak by to mohlo fungovat tedy v eh, souladu eh, s požadavky na ochranu dat. A konečně je tu další problematika repatriace evropských občanů z oblastí, kde to může být obtížné. Eh, také tedy jsou tu témata, která si zaslouží ještě větší diskuzi a úvahy tomu jistě dojde v příštích týdnech, ale já doufám, že v duchu té spolupráce se nám podaří dohodnout se co nejdřív, najít co nejlepší řešení a že dodržíme časové lhuty tak, aby tento dokument mohl být přijat co nejdříve, protože je velice užitečný pro osoby, které se dostaly do obtížné situace. A já doufám, že tedy i další spolupráce bude úspěšná. Děkuji. Omlouvám se, měl jsem vás představit jako stínovou zpravodajku za SND k této věci. A děkuji také paní Gál. Takže děkuji velice, kolegové. A nyní bod 8. Uvádění prekuzorů výbušně na trh a jejich používání. Pan Mamikins odprezentuje toto stanovisko k nařízení, které platilo od roku 95. A on se v podstatě tedy k celé věci vyjadřuje velmi povzbudivě. Děkuji, pane eh, předsedo. Vážení kolegové, jsem velice rád, že dnes máme možnost pohovořit si o pozměňovacích návrzích, eh, které eh, se týkají prekursorů výbušnin. Dostali jsme 72 pozměňovacích návrhů a chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Poté, co jsme si velice pečlivě pro hledali všechny ty poznací návrhy, tak jsme došli k závěru, že dochází k určité konvergenci Ehm, ty návrhy, eh, kromě toho také eh, odrážejí názory, které zazněly zde na naší schůzi 18. Eh, října. Pozměňovací návrhy již prošly také přeskumem právní služby a v současné době jsou překládány. Doufám, že tyto překlady ve všech jazycích budou hotovy 23. listopadu. To jsou věci, které eh, se týkají například definice profesionálních uživatelů, eh, zemědělců a tak dále. Chtěl bych poděkovat paní Grisbekové za tento návrh, protože nám to eh, zajišťuje větší legislativní jasnost. Paní Grisbek kromě toho také přispěla k definici těch transakcí, které jsou podezřelé. Eh, také eh, se to týká toho termínu 24 hodin, do kdy musí být hlášeny tyto podezřelé transakce. A eh, pak tady mám také návrh, že buď by to mohlo být prodlouženo na 48 hodin, nebo co nejdříve. Jak víme, čas je eh, velice důležitý v tak, za, eh, tako, za takovéto situace, protože například eh, zkušenému člověku stačí půl hodina, aby vyrobil nebezpečnou bombu. Další věc se týká těch hospodářských operátorů, kteří často fungují jako prostředníci, kteří mají také své nahlašovací povinnosti. Eh, eh, týká se to eh, tedy toho, jakým způsobem jsou uváděny tyto prekursory na trh a také jejich používání. Někteří poslanci navrhli věci komisy, které souvisejí s vypracováním jakýchsi instrukcí ve všech jazycích. To si myslím, že je také návrh dobrý. Další věc, která souvisí s článkem 18, to je ještě potřeba Ehm, ještě prodiskutovat. Eh, týká se to, to té přílohy 1, eh, což by komise měla mít prav, eh, možnost tedy prostřednictvím delegovaných aktů tyto věci upravovat. Jinak bude potřeba tyto věci učinit více schopné reakce do roku od roku 2013. Eh, co se týče těchto eh, aktů přenesené pravomoci, eh, Tady se budeme zabývat hlavně otázkou bezpečnosti. Tady je otázka, jestli komise může přidat další látky k tomu restriktivnímu seznamu na základě vědeckých zjištění. Mnoho pozměňovacích návrhů je téměř identických, takže já si myslím, že to nám také trošičku usnadní život. Další eh, bod, eh, který bych chtěl říct, se týká toho, že jsem se sešel s komisařem Kingem eh, na druhé plenární schůzi ve Štrasburku v říjnu a komisař zúraznil to, že je potřeba se věnovat otázce tzv. temných sítí, což eh, je vlastně to, co umožňuje často nelegální prodej těchto eh, látek. Eh, a právě tyto sítě mohou být používány velice rychle. Co se týče harmonogramu, to to také ovlivní, ale dostáváme se ke konci našeho eh, období volebního, takže eh, je potřeba, abychom využili ten zbývající čas co nejlépe. Já bych navrhl, že příští týden bychom se měli sejít, abychom se dohodli na hlavních kompromisních návrzích, tak, abychom 10. prosince měli tady ve výboru Libe ten text hotový. Potom eh, na základě diskusí v trialogu bychom měli o tom hlasovat v lednu. Eh, mandát z Koreperu bychom měli získat 12. prosince. Děkuji vám, kolegové, pane předsedo. Teď eh, vám tedy vracíme slovo, tak aby i další kolegové mohli k tomuto bodu říci své názory. Eh, chtěli byste někdo hovořit, ano, jménem pana Zechovského, který byl stínovým. Pan Zechovský mě požádal, abych přečetla jeho příspěvek týkající se této a říká, že tento návrh je velice vítán, eh, protože eh, právě takovéto výbušniny byly použity v řadě teroristických útoků. V současné době vychází k novým eh, vývojům, které umožňují vyrábět takovéto zbraně pro teroristické akce. Je potřeba zlepšit kontrolní mechanismy u všech těchto podezřelých látek. Po dlouhých diskusí se, se zástupci například tajných služeb a také podnikatelské sféry, pan Zdechovský navrhuje, že bychom eh, neměli se pouštět tou dalších administrativních zátěží. Eh, jinými slovy, ale chci říci, že vítá eh, tento návrh a že doufá, že to zabrání dalším nebezpečným hrozbám. Děkuji eh, za Alde, paní Grisbeck. Děkuji, Klode. Jenom pár slovy bych reagovala na pozměvací návrhy k této velmi technické agendě. Jak připomínali kolegové a kolegyně, možná je to technické, ale je to důležitý předpoklad boje proti terorismu. Potřebujeme předcházet využívání těchto prostředků a při atentátech, kdy si po domácku vyrábí z těchto prekurzorů bomby. A jako říkala kolegyně, v podstatě zde nám jde o dvě věci. Za prvé chceme vyjasnit určité definice a za druhé posílit výměnu informací mezi zainteresovanými stranami a postiženými stranami, tedy mezi průmyslem, obchodníky a všemi, kteří budou muset v praxi uplatňovat tato pravidla. Je potřeba, aby znali tuto legislativu, aby tato legislativa byla jednoduše proveditelná v praxi. Předložili jsme pozňovací návrhy, které mají zpřesnit text. Hovořili jsme třeba o koncepci podřelé transakce, která je velice důležitá i v souvislosti s přílohami. A dále tam máme zvláštní kategorii pro zemědělce. Ta pro tuto chvíli trochu brání srozumitelnosti textu. Takže to ještě budeme muset dopracovat, než se bude hlasovat ve výboru. Za druhé k výměně informací. V pozdějovacím návrhu jsem se pokusila <coughs> zajistit eh, skutečnou a pokračující výměnu informací mezi hospodářskými subjekty, kontrolními orgány a OČTŘ. Ale také zástupci sektoru, kterých se to týká, tak aby probíhala dobrá spolupráce na základě dobrého pochopení a řádně jsme mohli provádět toto nařízení v praxi. Co se týče národních kontaktních míst, o kterých eh, nehovoříme, myslím, pan Mamikins, to si myslím, že je také velice důležité, protože by to byla platforma pro výměnu informací pro všechny aktéry, kterých se bude toto nařízení týkat. Pak jsem se pokusila v pozněvacích návrzích také trochu zpřesnit pár věcí, které podle nás by byly důležité v těch instrukcích. Například, jak lépe poznat a signalizovat podezřelé transakce. Také informace k ukládání těchto prekurzorů, tak aby se zajistilo, že tyto upravované prekurzory jsou uchovávány v bezpečných podmínkách po jejich nákupu. A pak ještě velice rychle k pár dalším věcem u pozněvacích návrhů. Jedná se o nařízení. Jinými slovy, to, co přijmeme, tak bude okamžitě uplatnitelné ve vnitrostátním právu a jsme spoluzákonodárce a jako takový se opravdu musíme postarat o to, aby ten text byl jasný, srozumitelný a proveditelný, tak aby následně byl uplatňován správně. Já jsem chtěla škrtnout tu lhůtu 24 hodin a říká, chtěla jsem, aby tam spíše bylo co nejrychleji. Vyslechla jsem si postoj zpravodaje a myslím si, že je potřeba, abychom si to ještě spolu probrali. Jde o to, aby ten text byli schopni prosazovat v praxi. A nejde jenom o to, co nám se nejvíce líbí. Občas si myslím, že by to mohlo být problematické, pokud bychom tam chtěli zavést takovéto ustanovení o těch 24 hodinách. Souhlasím s tím, co říkal zpravodaj, třeba o informování osob, které nakupují takovéto prekurzory o pravidlech, která vyplývají z nařízení a z příloh. A po zasedání s komisařem Kingem, jak řekl pan zpravodaj, se také řešila otázka těch temných zákoutí internetu a, a internetových trhů, tedy že i na internetové trhy se tý, vztahují povinnosti oznamování podezřelých transakcí. Takže předložila jsem pozněvací návrhy, Chtěla jsem poděkovat mnohokrát zpravodaj za jeho práci a budu se těšit na další účinnou spolupráci, tak abychom to nakonec prohlasovali v prosinci a následně v lednu. Děkuji. Děkuji, děkuji. Teď tedy se vrátíme eh, k eh, zpravodajce, ne, pardon, eh, ještě za zelené, paní Valero. Děkuji. Já jsem jenom chtěla říci, že má skupina se staví pozitivně k tomuto návrhu Evropské komise. Ano, potřebujeme posílit právní úpravu těchto chemických látek, abychom předcházeli terorismu, ale také abychom předcházeli znečišťování životního prostředí. Jedná se o chemikálie. Předložili jsme několik pozněvacích návrhů, které víceméně mají za cíl vyjasnit otázku internetového prodeje a to především přes prostředníky. Sběr údajů o každém spotřebiteli, který si koupil takovéto prostředky, to je dosti klíčová věc, kterou je potřeba ještě prostudovat. A uchovávání těchto údajů po dobu jednoho roku, to nám připadne celkem problematické. Prostě tak dlouho,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 tak chcete to ještě jednou zopakovat? Tak já to jenom zopakuji rychle. Že nejsme proti, že má dva pozitivní aspekty. Ochrana před terorismem, ale také ochrana před znečišťováním životního prostředí. A že tu jednoletou lhutu vidíme jako problematickou pro tedy uchovávání těchto osobních údajů. Protože to je příliš mnoho informací. Děkuji. Well, that's, as ever, so helpful. Ano, to eh, nám no, velice pomáhá, děkuji. Eh, myslím si, že tlumočení je naprosto v pořádku. Takže eh, myslím si, že teď snad ještě pan Mamikin si, si by chtěl k tomu něco říci. Snad jen to, že bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a pojďme pokračovat ve své práci. Děkuji. 10. prosince budeme hlasovat o tomto návrhu. Teď přecházíme k bodu 10. což je nařízení Evropského parlamentu Rady o ochraně eh, rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech. Eh, to se týká tedy toho návrhu. My jsme tady asociovaným výborem. Eh, Jak víte, eh, Libe se věnuje tomuto tématu do značné míry, protože jsme byli svědky určitých nedostatků a také v oblasti unijních hodnot. Proto si dovolím dát zpravodaji slovo k tomuto nařízení. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, budu hovořit velice stručně. Eh, minulou eh, středu jsme dostali poslední pozměňovací eh, návrh, dostali jsme jich dohromady 144. Pochopitelně, že jsme neměli čas na to dosáhnout nějakých kompromisních návrhů. Eh, v současné době jsme si probrali tedy ty pozměňovací návrhy, měli jsme setkání se stínovými zpravodaji, moji kolegové eh, vyjádřili své obavy, také vyjádřili se k těm eh, pozměňovacím návrhům, ke kterými se shodují. Myslím si, že jsme na dobré cestě. Nakonec se nám snad podaří dosáhnout dobrého konečného textu Eh, budu hovořit o jedné věci, na které se shodujeme téměř všichni a o jedné věci, která je trošku kontroverzní. To kontroverzní eh, je eh, otázka, která souvisí s rozšířením rozsahu našich příspěvků, že by to neměl být pouze právní stát, ale mělo by, měly by to být také základní práva a demokracie. Eh, víme, že z právního hlediska eh, je to vlastně taková hranice možností, ale eh, já si myslím, že budeme hovořit vlastně přes nebo prostřednictvím toho právního státu, ale v každém případě se to dotýká i demokracie jako takové a základních práv. Proto si myslím, že ten rozsah by mohl být širší, ale v každém případě budeme eh, ve středu zájmu mít vždy právní stát. Ale do určité míry kontroverzní to je, Čili budeme muset eh, se pokusit najít eh, nějaké společně přijatelnou definici. Snad ji najdeme. Eh, ta věc, na které se naopak téměř všichni shodujeme, je vytvoření jakéhosi expertního panelu, protože existují určité obavy a jsou to obavy zásadní a sice, že těmi, kteří z toho, ti, kteří, těch základní příjemci evropského rozpočtu by se neměli stát obětí eh, eh, špatné zprávy těchto věcí, protože E, někdy se právě stávají lidi e, určitými obětmi e, těchto snah a proto jsme se shodli na tom, že uděláme všechno pro to, abychom chránili své občany. Ale to rozhodnutí, že bychom měli mít neutrální expertní panel, kde budeme hovořit například, budeme hovořit o tom, kdo budou členy takového panelu, jaké bude jeho složení, ale pokud eh, budeme mít takovýto neutrální panel, myslíme si, že by to byla věc velice dobrá, protože by zřejmě eh, zabránila eh, vzniku jakýchsi podezřelých ideologických, politických vlivů při těch zásadních rozhodnutích. K tomuto bodu e, jsme dosáhli souhlasu. Musíme pochopitelně v budoucnosti ještě propracovat všechny ty e, pozměňovací návrhy, dosáhnout kompromisních pozměňovacích návrhů. E, chtěl bych říci, že všichni moji stínoví zpravodajové jsou úžasní lidé, jsou velice inteligentní, velice vstřícní, velice přátelští, takže já si myslím, že výsledek bude velmi dobrý. Děkuji. Eh, děkuji, to je hezké, jak jste hovořil hezky o těch stínových zpravodajích. Dobrá. Kdo z těch hodných, milých lidí by si rád vzal slovo? Pan Adamov za EPP. Vážení kolegové, hovořím eh, jménem pana Radeva, který je stínovým zpravodajem za EPP. Eh, bohužel jeho let stal, ještě nepřistal, takže nemohl se zúčastnit dnešní schůze. Eh, všichni se shodneme na tom, že právní stát, základní práva a demokracie v Evropské unii musí být chráněny a proto podle článku 7 evropských eh, smluv o eh, těchto věcech hovoříme, ty návrhy, o kterých dnes hovoříme, eh, se snaží vytvořit určitý mechanismus, který nemá právní základ v těch evropských smlouvách. Místo toho, abychom se vytvořili určité, určité spojení mezi porušováním evropských fondů a nesrovnalostí v oblasti státního práva, se soustředujeme na některé otázky, které vůbec nemají právní základ. P- proto si myslím, že e, kolegové by měli dvakrát se zamyslet nad tím, jestli chceme přijmout e, zprávu, která bude odmítnuta jako e, právně neplatná, a nebo Eh, přijmout takovou zprávu, která by vedla ke ztrátě finančních prostředků pro ty konečné příjemce. Děkuji. Pan Jurek. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Nejsem si úplně jistý, jestli ta příjemná atmosféra s panem předsedou pomůže překonat rozdíly názorů. Profesor Terikabras je velmi sympatický člověk a určitě je jednodušší pro něho vysvětlit tyto rozdíly, ale ty rozdíly přesto panují. A nejenom rozdíly, ale také zásadní pochybnosti. Jenom odkážu na název tohoto usnesení, který je důležitý a dobře sformulovaný rozšířené nedostatky právního státu. Nejenom tak nějaké nedostatky fungování právního státu v jednotlivých státech, protože ty běžné nedostatky ověřuje soudní tribunál. Pochopitelně řada států s tím má problém, ale o to nejde. A zatím se nikdy nenavrhovalo, že by zjištění porušení zákonů výkladů smluv v jednotlivých členských státech měly rozpočtové důsledky. Takže jde o obecnou věc tuto. Otázka je, na jakém základě můžeme tvrdit, že v nějakém státě dochází k tomuto široce rozšířenému porušování zásad právního státu ve chvíli, kdy v článku 2 jasně říká smlouva, že členské státy EU jsou státy demokratické muselo by proběhnout postup podle článku 7, má-li být konstatován opak. Pokud proběhne sedmička, tak je to jasné. Signatáři smlouvy říkají, že nějaký členský stát již nedodržuje tyto zásady, ale pokud k tomu nedošlo, tak můžeme mít na to svůj názor, ale prostě nemůžeme spochybnit to, že podle článku 2 a jsou v Evropské unii demokratické státy, které mohou různým způsobem vykládat různé základy, zásady této smlouvy. Nezapomínejme navíc na to, že tady existují tři subjekty, které mohou říci, že jsou porušovány zásady podle článku 2. Evropská komise, Evropský parlament, ale také jedna třetina členských států. Tedy deset. Představme si, že deset členských států se rozhodne, že v nějakém jiném členském státě dochází k zásadnímu porušování demokratických hodnot. Ty nemají rozpočet, tak co mají dělat? Mají zavést cla vůči tomu státu? To by se porušila základ, zásada volného uh, obchodování, anebo dokonce zakázat volný pohyb osob, to by přece bylo nebezpečné. A pak ještě další věc, která svědčí o tom, že opravdu přistupoval autor i předkladatelé pozněvacích návrhů k tomu intelektuálně velmi poctivě. O co mi jde? Profesor Tejka Kabras před chvíli řekl, že je potřeba postupovat tak, aby sankce vůči vládám neměly dopad na občany. To si myslím, že je velice důležité prohlášení, které často jde proti tomu, co tady na v parlamentu eh, zaznívá, že útok na stát není útokem na občany. No ale pokud útočíme na vládu, kterou si občané zvolili, no tak to pochopitelně atakuje i je. Je potřeba si tedy vyslechnout občany, zamyslet se nad jejich argumenty a často je to problematické. Já slibuji, že se určitě zamyslím nad tím, na jakém základě můžeme prohlásit, že v nějakém členském státě eh, je porušována demokracie. Nevycházím tady z rozhodnutí rady v souvislosti s článkem 7, ale pokud neproběhne takováto procedura, tak prostě nevidím k tomu právní základ. Děkuji. Sophie? Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že předchozí vystoupení přesně ukazuje, proč potřebujeme takový mechanismus. Za prvé, já s vámi naprosto souhlasím a asi není eh, tajemstvím to, že si myslím, že demokracie neznamená plnit přání většiny, minimálně té většiny, které se podařilo opatřit si většinu v parlamentu. To není tedy demokracie nebo vláda zákonu a pořádku, to je pouze diktatura většiny. Také říkáte, že vláda rovná se lidi a že lidé tedy vlastně znamenají víc než vláda a že jakmile tedy vlastně eh, si lidé zajistí většinovou přítomnost ve vládě, tak už si můžou dělat, co chtějí, ale to není demokracie a to je přesně důvod, proč potřebujeme mechanismus, který by zajišťoval dodržování základních lidských práv a vlády zákon a pořádku v Evropské unii. Já chápu, že některé vlády se na moje vyjádření dívají nepříznivě, ale je mi to úplně jedno. A pokud jde o nástroj podmíněnosti, na jedné straně souhlasím s tím, že tady je to velice jednoduchý, pragmatický způsob, jak, jak si eh, pokárat ty vlády a státy, které se nedrží určitých norem. Na druhé straně nesmíme zapomínat, že s tím souvisejí i určitá rizika. Lidé si neustále pletou podmíněnost a sankce. Jsou to dvě různé věci, ale my hovoříme o podmíněnosti, jako bychom měli na mysli sankce. A za druhé, takováto podmíněnost, i když je to tedy naprosto normální, že čekáme, že všechny členské státy, které dostávají finance od Evropské unie, tedy budou dodržovat také veškeré standardy Evropské unie, počínaje tedy těmi příslušnými články smlouvy. Ale pokud bychom to měli začít používat jako sankce nebo jako prostředek pro vyvíjení nátlaku na členské státy, vzniká riziko, že to bude nespravedlivé, protože tedy ti eh, koneční příjemci vlastně nebudou, budou tedy předmětem jiného zacházení než eh, ty státy, které významně přispívají do evropského rozpočtu. Tito přispěvatelé ovšem jsou eh, tedy terčem trochu jiných eh, kondicionality než ti, kdo především čerpají z evropského rozpočtu. Já jsem byla také zklamaná tím, že Evropská komise předložila tento návrh jenom proto, aby se vyhnula nutnosti použít řádný mechanismus, který navrhl parlament. A my jsme na to tedy nedávno komusi upozornili a co je docela legrační je, že kdykoliv rada navrhne něco obláznivého, něco, pro co chybí právní základ v Evropské smlouvě, Evropská komise do týdne předloží vyžádaný návrh bez ohledu na pravidla, na dopad, na to, co je potřeba a podobně. Ale jestliže Evropský parlament, jehož, zástup, jehož členy se zvolili evropský občané, předloží legislativní návrh, Evropská komise to prostě ignoruje. Takže Místo toho, abychom, aby tedy komise přišla nebo použila řádný mechanismus, který bere v úvahu hodnoty Evropské unie, včetně tedy eh, toho aspektu spoluúčasti národních parlamentů. Místo toho použije Evropská komise nástroj, který vlastně veškerou moc předá do rukou bezejmených úředníků. Já to říkám nerada, ale je to tak. Takže já se na to dívám tedy s obavami. Vítám skutečnost, že zpravodaj souhlasil s rozšířením rozsahu působnosti a aby tam tedy byly vlastně všechny hodnoty, které jsou obsahem článku 2, čili dodržování lidských práv, základních demokratických hodnot a podobně. Vy jste navrhli založený, založení expertního panelu, ale pro mě, podle mě tím hrajete Eh, tedy přihráváte vlastně Evropské komise, protože to je další byrokratický aspekt. Já bych navrhla, že pokud akceptujeme podmíněnost, nadefinujeme ty podmínky. Ty podmínky by tedy neměla nadefinovat jenom Evropská komise, měly by vzejít v rámci veřejné, veřejné debaty. A proto navrhuji, aby naše pozměňovací návrhy, které vidí tedy souvislost mezi uh, Eh, podmíněností a tím, co navrhujeme my, byly obsahem vašeho návrhu. Děkuji. Okay. Dobře. Pane Jurek, vy chcete ještě vystoupit třeba s jakými argumenty? Um, il faut que je réagisse parce que peut-être euh, c'est la question možná byl problém s překladem toho, co jsem řekl. Určitě Sophie si nevyložila špatně to, co já jsem říkal. Já jsem v každém případě neříkal, že vláda a občané je totež. Já jsem jenom říkal, že v demokratické společnosti vláda zastupuje většinu občanů, minimálně matematicky. A říkat, že vláda nikoho nezastupuje, by nebyla demokratická, protože v plurity, pluralitní společnosti určitě vláda má svůj postoj a měli bychom poslouchat argumenty jak většiny, tak menšiny. A minimálně já to vnímám tak, že postoj Sophie Intveld je v podstatě protimluvem. Já totiž neustále apeluji na tuto sněmovnu, aby nevycházela z předpokladu, že když budeme konat jako většina, takže budeme konat bez chyb. Většina to je něco jiného než kvalifikovaná většina států. My tady nezastupujeme ani Evropskou unii, ani většinu zemí, ani oficiální postoj Evropské unie tou většinou. Já tady bojuji pouze za právní stát v tom také, aby právní stát dodržoval Evropský parlament. Já jenom říkám, já, já jenom říkám pane Jurek, že za prvé vláda, která má většinu v parlamentu, nemusí ještě také reprezentovat většinu voličů, jak víme velmi dobře. A za druhé, mít většinu ještě neznamená, že vám projde všechno. To je všechno, co jsem chtěla říct. Dobře, takže tím skončíme. Cecílie dorazila později, ale je stínovou zpravodajkou, takže jí velmi rychle dáme slovo. Děkuji. Budu velmi stručná, chci poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska a také za veškerou odvedenou práci, která umožnila vypracovat kompromis. Společenství se vždy opírá o sdílené hodnoty a to je také vlastně základ a důvod jeho existence. A je třeba, abychom se toho drželi při vytváření našich politik, včetně té rozpočtové politiky. Já oceňuji, že došlo k rozšíření rozsahu působnosti nařízení a že je tam zmínka o vládě eh, zákona a pořádku a hodnotách Evropské unie. To tedy znamená, že jdeme správným směrem. A my ještě tedy přicházíme s pozměňovacími návrhy, které eh, doprecizují eh, naše vnímání těch tří základních principů, to znamená dodržování lidských práv, vlády zákona a pořádku a tak dále. Já vím, že problém je s právním základem, jak jsme slyšeli i v té dnešní diskuzi, ale jsem si jistá, že právní služba nám pomůže najít eh, řešení. Tak, abychom měli mechanismus, který můžeme použít ve chvíli, kdy tyto hodnoty budou ohroženy. Já jsem přesvědčena, že budeme schopni tyto problémy tedy vyřešit a mm, to v duchu kompromisu. Děkuji. Hlasovat se bude 3. prosince. Chcete ještě něco říci? Jenom velmi stručně. Jak vidíte, jsou témata, která jsou kontroverzní a my se budeme snažit to řešit co nejlépe. Děkuji. Děkuji velice eh, za vaši práci. A teď musíme postupovat rychleji. Máme tedy velice napitý program. Pojďme k bodu 20. Ochrana osobních dat v kontextu voleb do Evropského parlamentu. Jde o návrh směrnice, který odprezentovala komise eh, jakožto odezvu na skandál z daty firmy Cambridge Analytica. A já tedy nyní dávám slovo paní zpravodajce Sofii. Ano, pane předsedo? Je to stanovisko. Není to tedy nějak rozsáhlé stanovisko. Jde ale o téma, které vzbudilo velkou pozornost v posledních letech. Poté tedy, co vlastně vyplul na povrch skandál kolem dat Facebooku které použila Cambridge Analytica. A to vedlo k tedy k eh, takovým apelům na to, aby Evropská komise něco udělala. Evropská komise navrhuje použít finanční sankce vůči politickým stranám nebo nadacím, které úmyslně ovlivňují či se pokoušejí ovlivňovat výsledek voleb. A to je problém. Protože snaha vyvíjet vliv na volby nebo eh, průběh voleb, to je vlastně volební kampaň. Tak tomu obvykle říkáme. A otázka tedy je, co, o co tady přesně jde, o jaký typ činnosti. To z toho textu není jasné. A také tedy se tu navrhují určité procedury, ve chvíli, které se odvíjí od toho, okamžiku, kdy Úřad na ochranu dat vydá prohlášení o tom, že došlo k porušení pravidel na ochranu dat, a to v důsledku politické činnosti, kterou vyvíjí nějaká evropská politická strana nebo nadace. Já jsem k tomu předložila několik pozměňovacích návrhů, které doufám přispějí k tomu, že tato procedura bude tedy, tedy více obstojí z pohledu zákona, ale přesto se tím neřeší můj problém. Totiž nejsem si jistá, co vlastně komise chce řešit touto iniciativou. Jestliže nějaká strana eh, porušila pravidla pro ochranu dat, tak je možné ji eh, tedy sankcionovat podle GDPR. Pokud eh, tedy jde spíše o zneužívání informací k politickému boji, i na to máme postupy. Čili já, jsem si nej, já se nejsem úplně jistá, jaké postupy podle komise vlastně existují a nástroje, které máme k dispozici, je zatím neřeší. To je tedy moje otázka na komisi. Možná, protože komise zatím neprovedla vyhodnocení dopadu, by se tedy vyplatilo vypracovat seznam těch návrhů, které náš výbor obdržel a které jsou již podepřeny vyhodnocením dopadu. Já mám totiž pocit, že by to byla nula. Já mám pocit, že tenhle výbor vždycky dostane návrh, který není podložen vyhodnocením dopadu, takže my vlastně ani nevíme pořádně, o čem mluvíme, jaký problém se snažíme řešit touto dodatečnou legislativou. Také Evropská komise tedy vlastně prohlásila, že nebude předkládat žádné zbytečné legislativní návrhy a proto bych ráda tedy věděla, jakou to má přidanou hodnotu. Mám tu také určité pozměňovací návrhy, například ke skutečnosti, že by měly existovat jasná pravidla pro to, kdy tento postup je možné použít, zdali na základě eh, tedy zjištění dozorového orgánu nebo na základě závěru Eh, dozorového orgánu a podobně a podobně. Ale i když moje pozměňovací návrhy mohou přispět k tomu, že tato celá procedura bude lépe nadefinována, stejně nad ní z mého pohledu vysí otazník. Děkuji, to je tady velice zajímavé, protože eh, reakce výboru Afko a jejich zpravodaje, zpravodajky, promiňte, bude hodnotit ty zásadní eh, skutečnosti, například kdo vlastně tedy vlast, v, produkuje eh, tu politickou kampaň, co je tam používáno. Tam tedy opravdu nejde o principy, ale o tedy eh, vlastně postižení postupů, které jsou v podstatě trestné. Něco podobného tedy, eh, co již použila Cambridge Analytica. Nech mě jenom dokončit. Je to tedy možná nelegální v jedné jurisdikce, například ve Spojených státech existují pravidla, která v Evropské unii nemáme, nebo chybí v konkrétních členských státech. Jde mi o to, že existují určité online a offline eh, legislativní návrhy, eh, které to řeší. AFKO se tím zabývá, čili bude se asi zabývat problematikou předvolební kampaně a tím, kdo vlastně produkuje ty politické materiály, zdali jo, ta informace o výrobci je autentická a podobně. A já myslím, že v našem výboru bychom také měli přispět eh, svým dílem do debaty a navrhnout určité konkrétní úpravy. Chtěla jsem například poukázat na to, že existuje seznam postupů, které možná přinášejí přidanou hodnotu a nesouvisí vyloženě jen s předvolebním bojem. Takže já osobně bych rád navrhl jednu nebo dvě věci. Ty jsi také řekla, že jde v podstatě hlavně o kampaň, ale myslím, že jde o víc. Uh, ano, kampaň na jedné straně, na druhé straně nelegální věci, ale jestliže už je něco označeno za nelegální, tak zkrátka to nelegální, protože to tak právně upraveno. Otázka tedy je, uh, jakým způsobem můžeme definovat právě ten prostor mezi eh, tím, to kampaň na jedné straně a tím, co si myslím, že by mělo být považováno za eh, nelegální. A i když máme zodpovědnost pouze za takový malinký kousíček této celé záležitosti, myslím si, že bychom neměli se vrhat bezhlavě eh, do nové legislativy, jenom protože chceme abychom byli aktivní. Eh, já si nemyslím, eh, že to nějak uspěcháváme. Máme před sebou eh, volby a máme důkazy o tom, že skutečně v předcházejících volbách došlo k tomuto narušování toho celého procesu volebního. Já jsem přesvědčen, že eh, by to přidalo hodnotu eh, některým instrumentům, které používáme v Evropské unii, ale eh, já jsem již řekl, že AFKO se bude věnovat celé té otázce, která souvisí s volbami, čili asi se podívej na to, jaké jsou zdroje toho politického, té politické inzerce vlastně. Uh takže eh, když z naší strany se skutečně eh, jedná pouze o stanovisko, přesto si myslím, že to je stanovisko velice důležité. Jestliže hovoříme například o cílené inzerci, tak eh, není vlastně směšné, že o tom hovoříme, ale Evropská rada absolutně odmítá Eh, dělat něco v oblasti toho elektronického soukromí. To by skutečně byl balík legislativy, který by se eh, zabýval těmi otázkami, o kterých hovoříte. Ano, ano, určitě. Protože to jsou věci, které, kterým se nezabývá eh, GDPR. Je to otázka, která souvisí s elektronickým soukromím a to jsou věci, které se věnují takovým věcem, jako e, co se děje na Facebooku. Čili já si myslím, že e, stanovisko by mělo obsahovat e, tyto věci a které si zaslouží skutečně tu práci, kterou to bude vyžadovat. Takže já bych vás skutečně chtěl podpořit v tom, že tyto věci by se měly, že bychom se tomu měli věnovat a pochopitelně otázka takzvané i, takzvané i soukromí sem zcela jistě patří. Já si myslím, že je to sice jenom stanovisko, ale podle mého názoru je to stanovisko naprosto zásadní. Eh, pan Forty z Evropské komise, já nevím, máme čas. Pan Forty, děkuji. Děkuji, děkuji eh, za eh, tuto možnost zde vystoupit. Nebudu hovořit dlouho, chtěl bych pouze reagovat na paní Beltovou. Intveldovou Eh, tímto opatřením. Eh, je to vlastně jakýsi přídavek k určité modifikaci, kterou jsme již provedli v letošním roce, tak abychom eh, zajistili, že skutečně budeme mít k dispozici pravidla a sankce, které nám umožní zajistit to, aby politické strany skutečně fungovaly normálním způsobem a nebudou zneužívány nějakými jednotlivci Eh, tak jakýmsi podvodným eh, způsobem. Eh, jsou tady dvě množiny pravidel, jedna to, co spadá pod GDPR, a politické strany jako jakýkoliv jiný subjekt pochopitelně může být sankcionovan, pokud nedodržuje tato pravidla. Ale naším cílem je v případě evropských politických stran které zneužívají právě eh, tato údaje, například tím, že se dopouštějí takzvaného mikrozacílení eh, eh, na základě jakéhosi ilegálního obsahu, tak i když existují tedy ty sankce, ty pokuty za porušení pravidel GDPR, tak přesto se to nemusí i týkat těch různých eh, úprav, které upravují eh, fungování politických stran. A my nechceme, aby, eh, financo, aby finanční prostředky šly Ehm, na adresu těch politických stran, které vlastně používají tyto prvky, které jsou v rozporu s GDPR eh, pro ovlivňování eh, předvolební kampaně. Jinými slovy, nemůžeme zasahovat do kampaně, to je jasné, ale nám o to, abychom naprosto zajistili, že nedochází ke žádné zlovolnému porušování těch pravidel ku prospěchu některé politické strany. Tak to bych to schrnul. Um, ehm, Stačí se podívat jen na to stanovisko vlastní, protože tady se říká, a myslím si, že to je docela důležité, eh, eh, GDPR není úplně dokonalé, ale komise vlastně nám říká, že podle pravidel GDPR, že jsem vlastně eh, v rámci GDPR, že jsem nespadá ta eh, legislativa, která upravuje fungování politických stran. Jinými slovy, politické strany vlastně mohou eh, provádět činnosti na Facebooku například a dávat tam eh, zlovolný materiál, který vlastně není pro něj úprava. Já nejsem právník, já jsem studovala historii ale myslím si, že přece jenom jsem se naučila eh, určité věci, které souvisejí s právem a zákony. Eh, jestliže chceme mít nějaké sankce, tak musíme právním způsobem přesně definovat, o jaké porušení, jakého pravidla se eh, jedná. Jestliže řekneme například, že GDPR bylo porušeno pro zlovolné účely, co to, je ty zlo, co to jsou ty zlovolné účely? Existuje celá eh, eh, řada stran, které používají tyto metody. Možná, že eh, by na mě padala hrůza z toho, co někteří dělají, ale dejte nám příklad. Například ty sankce jsou definovány, porušování těchto věcí je definováno v rámci GDPR a my se soustředíme teď na to, jakým způsobem politické, evropské politické strany využívají tohoto porušení nebo zneužití dat pro, ovlivní, eh, pro, pro negativní ovlivnění eh, kampaně eh, před volbami. Pochopitelně komise toto nemůže posuzovat. To je proces, který vlastně definujeme nově v, té modifik- v tom modifikovaném textu kde hovoříme o tom, že je příslušný výbor a rada a také parlament, že musí být určitá, určitý orgán, který by eh, hodnotil to, jestli se jedná o nelegální využití takovýchto informací, což by potom vedlo k sankcím což by souviselo s tím, eh, co dostávají vlastně politické strany. Takže oni by byli vlastně sankcionováni dvakrát za, stejnou, za stejné porušení. Jednak na základě GDPR. Já nevím, já se na to budu muset ještě podívat, ale já si skutečně nemyslím, že to, to je eh, z legálního eh, hlediska neprůlomné, protože musíme definovat například, co myslíme tím slovem malicious, zlovolný protože například s výjimkou eh, týká se to všech stran, nebo se to týká mé strany, moje strany nedělá něco zlovolného, jako musíme se na tom shodnout přece, co ti myslíme. Opravdu to není vůbec jednoduché, protože se vlastně dostáváme až eh, k tomu, co politické strany mohou anebo nemohou dělat. Jak říkám, já se ještě tomu budu věnovat a potom eh, v eh, nejbližší době předložím tuto zprávu. <clears throat> Klidně bych pokračoval v této diskusi, ale budeme muset pokračovat, protože máme před sebou ještě celý jeden bod a potom budeme muset na Jury. Tolik nám to dali na ten pozad jednání, bude to tedy muset být velice krátké. Moc se za to omlouvám. Děkuji hodně štěstí s tímto stanoviskem a doufám tedy, že si to s komisí budete schopni ještě prodiskutovat. Ty, když máte vyčerpat toto komplikované téma během dvou minut, tak to je opravdu noční můra. Tak, pojďme na bod 11. Adekvátnost ochrany osobních údajů poskytované v Japonsku. Nemáme na to vůbec čas, tak co s tím? Hned dáme slovo komisi? Tak, jak jsme na tom s časem? Dobrá, Nyní máme na pořadu tedy Japonsko adekvátno, dohodu o adekvátnosti ochrany osobních údajů. Evropská komise předložila návrh prováděcího rozhodnutí o tomto rozhodnutí o adekvátním poskytování ochrany osobních údajů. Je to první po podle GDPR. Koordinátoři rozhodli 27. září, že připraví návrh usnesení, ve kterém výbor Libe se bude moci vyjádřit k tomuto návrhu rozhodnutí a já jsem byl stanoven zpravodajem. Připravili jsme dokument po té, co jsme dostali vstupy od politických skupu, skupin. Je to, vyjednan, je to vyjednané a vyvážené stanovisko. Je potřeba ještě vyjasnit některé věci. Eh, máli se prokázat, že Evropská komise vyhodnotila různé aspekty právního rámce pro ochranu osobních údajů v Japonsku a že tato ochrana je adekvátní, tak jako to vyžaduje soud. Dám tedy slovo poslancům, kteří chtějí vystoupit, začnu u stínových zpravodajů. Pan Quelio čekal, tak prosím, máte slovo. Děkuji. Na chviličku tedy budu vaším stínovým zpravodajem, za pana Bonyho tedy. Chtěl jsem vám poděkovat za to, že jste předložil tento návrh a budu se těšit na další spolupráci, říká pan Bony. A pokračuje. Obecné rozhodnutí o adekvátnosti je důležitým krokem pro prosazování pravidel Evropské unie jakožto mezinárodního standardu. V podstatě poprvé Evropská unie a třetí stát se dohodnou na tom, že budou uznávat své úrovně ochrany osobních údajů jako adekvátní podle GDPR. Následně tedy bude prostor pro bezpečný přenos údajů a následně tedy evropské firmy budou moci si vyměňovat údaje s Japonskem a zároveň tedy tímto budou mít privilegovaný přístup na jejich trh. Je to také důležité v souladu s dohodou o hospodářské spolupráci a Určitě se tím posílí hospodářská výměna mezi EU a Japonskem. Podle této dohody obě dvě strany uznávají, že jejich systémy ochrany osobních údajů jsou kompatibilní, srovnatelné a adekvátní a následně tedy mohou bezpečně probíhat toky dat a nemusí se zajišťovat další, další pojistky, jako třeba standardní smluvní podmínky. Japonsko souhlasilo, že tedy zavede další ochranné prostředky pro údaje, které půjdou na jejich území. Nedávno novelizovali legislativu ochrany osobních údajů a zbližovali se naše systémy. Japonsko si tedy zaslouží pochvalu za to, že přizpůsobilo právní rámec, což konec konců máme zobrazeno i v tom, že ochrana osobních údajů je základní právo. Tato dohoda je významná, Pravidla ochrany osobních údajů z Evropy se stávají globálním standardem a motivujeme tímto třetí státy, aby přizpůsobili svou legislativu té naší a to zajistí bezpečný přenos údajů. Je to v podstatě další krok na cestě k tomu, aby Evropská unie eh, se stavila globálně za ochranu osobních údajů. Stínový zpravodaj pan Bony se domnívá, že ve stávající verzi by to byl špatný signál pro japonské partnery, kteří se snažili přizpůsobit svou legislativu a zajistit eh, srovnatelnou ochranu osobních údajů. Je tedy jasné, že Evropa chce zajistit, aby došlo k respektování GDPR a aby přenosy údajů mimo Evropskou unii byly možné pouze tehdy, pokud jsou chráněny srovnatelným způsobem. Zároveň ale nesmíme zapomenout na to, že toto rozhodnutí o adekvátnosti je o adekvátním ekvivalentu a nikoli doslovnému přepisu naší právní úpravy. Chceme tedy vyslat signál, že Evropský parlament sleduje tento proces, Nechceme ale být příliš kritičtí, chceme být opatrní a v tomto smyslu předloží EPP pozněvací návrhy. Děkuji. Děkuji ještě někdo, Sofie, prosím. Moc k tomu nemám co dodat, jenom jsem chtěla říci, že souhlasím skoro se vším, kromě té poslední věci. Já si myslím, že bychom vždycky měli být zásadně kritičtí, že to máme v popisu práce. My jsme měli řadu obav, které vy jste pojednal ve, na, ve svém návrhu zprávy a kriticky a podrobně vyhodnotíme konečný text, ale musím říci, že většina našich problémů byla adekvátně v tomto textu vyřešena. Dobrá, dám slovo Evropské komisi, jenom chci jenom říci, že už jsme dostali připomínky od eh, právního od generálního ředitelství Justice, Evropské komise a také budeme mít technické zasedání, na kterém to probereme. Takže pan Gencarelli má slovo, prosím. Děkuji mnohokrát za to také, že zorganizujete toto technické zasedání později během týdne. A především děkuji za návrh usnesení. Vítáme že říká, jak důležité, důležitá tato dohoda by byla. Byla by nejenom první v rámci GDPR, ale v podstatě první, která se týká klíčového partnera Evropské unie, který změnil svůj právní rámec tak, aby ho sladil s GDPR, tedy od individuálních práv až po nezávislý orgán pro ochranu osobních údajů podstatě se tedy drží našeho právního systému. A také to je první rozhodnutí, které se týká tak velkého aktéru, aktéra v Ázii a Pacifiku, což je tedy region, který je pro Evropskou unii z mnoha důvodů strategicky důležitý. Ale také to bude první rozhodnutí o adekvátnosti, které bude stát na novém přístupu k ochraně osobních údajů, o který se tolik zasahoval Evropský parlament. Tedy, že to, bude ne, že to nebude součástí obchodních údajů, ale že umožníme tento, tuto výměnu dat pouze pokud bude zajištěno, že je bezpečná. Jinými slovy, tedy nám jde o to, že tady dochází ke zbližování standardů s Evropskou unii, což je přínosné jak pro ochranu osobních údajů, tak pro eh, obchodní výměnu. Zakládáme tím tedy velice důležitý precedens. Vidíme totiž, že jiní aktéři se ubírají zcela opačným směrem. Souhlasíme tedy, že toto rozhodnutí je důležité, ale Evropská komise má obavu, že to není dostatečně reflektováno v návrhu tohoto usnesení a že možná tím pádem nevyšleme správný signál nejenom svým japonským přátelům, ale i dalším mezinárodním partnerům, kteří tento proces intenzivně sledují a také se zamýšlejí nad tím, že by svou úpravu více sladili s tou evropskou. Například. Odkazuje se tam k japonskému zákonu anebo k GDPR, což by tedy mohlo signalizovat, že tyto systémy se velmi liší a že to spochybňuje úroveň ochrany, kterou poskytuje japonský zákon, když tedy hodnotíme jeho ekvivalentnost. Já vím, že nemám moc času, já vím, že o tom budeme podrobně hovořit později, ale uvedu vám jeden příklad. Návrh usnesení například silně kritizuje pokuty v japonském právu, aniž by zmínil, že japonský systém ochrany osobních údajů má také trestně právní sankce, včetně odnětí svobody. pro eh, porušení této ochrany osobních údajů. Všichni se asi zhodneme na tom, že trestně právní sankce, včetně odnětí svobody, jsou dostatečně odrazující, ne více odrazující než pokuta. A v podstatě totež by mohl říct i k jiným částem usnesení. Třeba definice osobních údajů a osobních informací. ani v judikátech Evropského soudního dvora, ani v Radě pro hodnocení adekvátnosti se neuvádělo, že adekvátnost znamená, že musí mít slovo od slova zavedené GDPR. Jenom to, že musí mít srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů a mohou k tomu použít i jiné prostředky než my v Evropské unii. Takže pokud by se to takto srovnávalo bod po bodu, tak potom prosím vemte v úvahu veškeré e- relevantní prvky v tom zahraničním systému. Mohl bych zmínit řadu dalších věcí, ale možná už jenom jeden, jednu. Třeba nezávislost orgánu pro ochranu osobních údajů. To tady spochybňujete v tom usnesení, pokud se nepletu v odstavce 24. Přičemž Nezávislost orgánu pro ochranu osobních údajů je zakotvena v zákoně. A máme tam, mají tam podobné záruky jako my v GDPR, třeba jmenování do funkce. Členové tohoto orgánu musí být potvrzeni parlamentem, je chráně, jsou chráněni před tím, že by je někdo zlovolně odvolal z funkce a je tam uvedeno, že nemohou být ovlivňováni. Přesto my tedy tady říkáme, aniž bychom zacházeli do nějakých podrobností, že tato nezávislost je spochybnitelná. My si myslíme, že je potřeba s takovými to dobrými partnery přistupovat k celé věci konstruktivně a spíše apelovat na ostatní, aby se k nám připojili. Delegace tohoto výboru, když byla v Japonsku, to konec konců minulý rok řekla. Pochopitelně Evropská komise je připravena podrobně diskutovat s vámi o tomto rozhodnutí a poskytnout vám veškeré potřebné informace. Děkuji. Já vám také děkuji a budeme muset skončit tuto schůzi nyní, takže vám děkuji za vaše připomínky a pozněvací návrhy mají termín 21. listopadu. No, to ještě má být potvrzeno. Takže vám ještě jednou děkuji. A teď půjdeme do jiné zasedací místnosti, do výboru Jury, tedy ASP3E2, pokud tam jdete. program spravedlnosti pan Biden, Weidenholze. A pokud tam nebudete, tak se uvidíme zítra. Tady, v této místnosti. Děkuji vám.